Äh, Milí kolegové, kolegyně, dámy a pánové, já vás tady vítám äh, ve výboru Envy Evropského parlamentu. Máme zvláštní událost, a sice slyšení, hearing, to zní lépe, k velké konferenci v Riu v příštím roce v Rio de Janeiro která se nazývá Rio plus 20. A dnes máme tady výborné experty z různých eh, oblastí, kteří nám řeknou svůj názor, možná své požadavky. A my ve výboru pro životní prostředí my jsme takový klub s velkými ambicemi, který se vyjadřuje k různým tématům udržitelného rozvoje a také v tom souladu institucí v Bruselu jsme takovou hnací silou. Už jsme to učinili v té klibatě o ochraně klimatu, o biodiverzitě a chceme také angažovaně přistupovat k tématu Rio plus 20. Máme tu skvělé experty, rád bych je všechny přivítal. Budou to taková dvě kola v prvním kole. To už naši experti sedí na pódiu. A potom druhé kolo, te přijdou později, mohu z... přivítat Achima Steinera, eh, výkonného ředitele programu eh, OSN pro životní prostředí. Karl Falkenberg je generálním ředitelem DG životní prostředí v Evropské komisi. Srdečně vítám. My jsme včera byli na otevření v Charlemagne, na otevření zeleného týdne a kolega se tam musí vrátit, protože tam má jiné povinnosti také. E, vítám Petra Wooderse, Mezinárodní institut pro udržitelný rozvoj a srdečně vítám Martu Kučena Rojas z Head Global Advocacy Care International. A již připraveny na druhé kolo je Brisla Lonče, Executive Coordinator of the UN Conference Rio 2012. Výkonný koordinátor této konference v Rio je tu Derek Osborne prezident eh, fora účastníků z eh, maďarského parlamentu Šandor Fülöp. Eh, srdečně vítáme. A to jsou zatím všichni. Neva Tavares se ještě dostaví. Takže bez velkých úvodů chci říci, že jsem Eh, měl příležitost před 40 lety být na té první konference ve Stockholmu. Tře, tenkrát měl si 3,8 miliard já už jsem slyšel, že v říjnu eh, dosáhneme 7 miliard. To je zajímavé. Zda mu předá eh, OSN sekretář nějaký dárek. U nás je to tak, že spolkový prezident předává každému pátému dítěti narozenému v roditě nějaký zvláštní dárek. Otázka se naskýtá, jak to bude pokračovat s lidstvem a s celou naší planetou a o tom budeme dnes diskutovat. Já všechny srdečně vítám a hned předám slovo výkonnému řediteli UNE Achimu Steinerovi. Má čas má čas tak 10 až 15 minut a prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové, dobrý den. Děkuji za příležitost vystoupit zde jménem celé rodiny OSN eh, s kolegyní, eh, která se bude účastnit, eh, s kolegyní Brice která vystoupí v druhé části panelu. Jak řekl tam přece nejde tady pouze o Rio plus 20, ale 100 plus 40 a tím způsobem dokonce jde opět 6 desetiletí snah mezinárodního společenství o nalezení jak platform, tak paradigmat, jejichž rámcem bylo možné eh, řídit svět, který roste nám z hlediska populace, ale který taky, <clears throat> také roste exponenciálně eh, z hlediska spotřeby. Je to svět, který je eh, stále více ohrožován environmentálními změnami, ať už z hlediska národní bezpečnosti, energetické bezpečnosti, zajištění dodávek potravin, kvality vod či nezávadnosti vod či z hlediska extrémních eh, výkyvů v počasí, či toho, kdy eh, povodeň či sucho v jedné části světa má okamžitě dopad na ceny potravin v jiné části světa. Eh, sami víte, že žijeme v době, kdy energetická bezpečnost, zašný dodávek potravin, klimatické změny se prohlubují a tím se posiluje nejenom environmentální aspekt řízení, ale je zde potřeba také řídit širší výhled na to, jaký ty prozvoje je proveditelný do budoucna nejen z hlediska trvalé udržitelnosti, ale také z hlediska spravedlnosti. E, tyto dva pojmy, e, spravedlnost či rovnost a trvalá udržitelnost, e, definují mezinárodní vztahy. Vlastně je již začaly definovat. Podíváme se na dnešní situaci ve světě, na kolos Doha, na vyjednávání o klimatu, na nedávné zasedání komise pro trvat, eh, zasedání komise v New Yorku, komise pro trvalý držitelný rozvoj, kde se nedospělo k závěru nikoli kvůli věcným eh, rozporům, ale kvůli politickým eh, rozporům, pokud je o názor na okupovaná území. Pak se člověk začne uvědomovat, že většina z té frustrace, která spojuje s multilaterálním procesem, není spojena s nefunkčností multilateralismu jakožto platformy či struktury, ale jde spíše o odraz stavu světové politiky, geopolitiky, Eh, politiky hospodářského rozvoje. UNEP včera zveřejnil a zde v Bruselu odprezentoval v rámci zeleného týdne eh, zprávu o mm, decouplingu, o odpojování. Je to zpráva Mezinárodního panelu pro zdroje, která se zabývá prognózou spotřeby zdrojů v, posledních, eh, v příštích pardon, 40 letech. Aniž bych zavřel do detailu, tato zpráva řeší čtyři hlavní oblasti energetiku, biomasu, stavební materiály další přírodní zdroje, a předpovídá zhruba strojnásobení celkové spotřeby zdrojů od dneška do roku 2050. Pro kohokoliv, ať je to ekonom, eh, politický strateg či eh, podnikový eh, plánovač, toto je scénář, který můžete označit za neudržitelný, v každém případě sebou nese obrovské riziko pro globální ekonomiku. A teď se dostáváme k další konferenci, nazvali jsme ji Rio plus 20, částečně protože se snažíme navázat na ducha Rio v roce 92, kdy svět skutečně se domníval, že dosáhl nové úrovně koncenzu. A já bych eh, začal tím, že zdůrazním, že eh, s tím, jak se svět chystá na eh, další schůzku v černu, pár let po, 40 let po Stockholmu a 20 let po Rio de Janeiro, teď už se nebude vyjednávat o koncepci, o pojetí trvalého rozvoje. Já myslím, že mnoho z nás eh, bylo v Riu a tam eh, eh, byla definována určitá vize, určité paradigma mezi národy světa ohledně toho, kam se snažíme směřovat. Pro ty, kdo očekávají od RIA, že se začne od nuly, tak to určitě není na programu a není to ani potřebné pojetí trvalého rozvoje je dnes stejně relevantní, jako bylo před 20 lety. Co se všem snažíme řešit je, proč se nám zatím nepodařilo eh, zrychlit eh, ten přechod, tu transformaci, se kterou počítá paradigma trvalého rozvoje. A jedním z cílů konference eh, je takzvaný, takzvaný přeskum či analýza tedy toho, co se zvládlo a co se nezvládlo. Samozřejmě bude se pokazovat i na e, rizika spojená s multilateralismem, rozvoj noté země e, budou hovořit o tom, že rozvoj země nečiní dost a dost rychle. E, rozvojové země zase budou hovořit o tom, že rozvinuté země nesplnily své cíle procentní a tak dále. Bude se hovořit o indikátorech. Ale nejde o to navzájem se z něčeho obvinovat, ale jde především o to stanovit, proč se to neví rychleji a jaké jsou další cíle. Dalším cílem pro konference v Riu, pro té další konference bude Eh, stvrdit principy agendy nastavené eh, před 20 lety v Riu, protože eh, těžko můžeme přijít s lepším intelektuálním či politickým rámcem. to jednání by pouze vyvolalo další neschody. Další cíl, nově se vyvíjící otázky, nově vzniklé otázky, možná toto spochybníte, ale protože řeknete, že už všechno bylo určeno, identifikováno, ale jde také o současnou geopolitickou realitu. Eh, Nyní jsme ve velmi obtížné fázi klimatického procesu, kdy eh, pokrok za posledních 20 let, eh, bychom, to bychom si měli uvědomovat, byl to skutečně mimořádný proces, kdy to téma se dostalo z oblasti, vlastně to bylo nahlíženo jako spekulativní věda, až se to nakonec stalo hlavní hnací silou hospodářské transformace za poslední dvě století. Vezmeme-li modernizace ekonomiky, mobilitu, změny v atmosféře, změny v biosféře, adaptaci, budoucnost zemědělství a tak dále. Domnívám se, že eh, jakožto parlament a Evropa, eh, pokud se zaměříme na eh, tu navazující schůzku v Riu a pro mne opravdu, jakožto pro zástupce OSN velká čest sedět zde s vámi v Evropském parlamentu, a hovořit o tom, co má být, kdo má být to vedoucí silou ve světě eh, v době, kdy politicky vzato svět není dost dobře připraven na takový summit. Protože situace je taková, že eh, rozvinutý svět se stále ještě líže rány a snaží se řešit dopady hospodářské a finanční krize a máme celou řadu nově se rozvíjících ekonomik, které se stávají se tvými hráči, ale stále ještě eh, nejsou v té nové, eh, nemáme novou konfiguraci geopolitické kohezní agendy. Kromě toho eh, se eh, prohlubují rozdíly mezi, mezi zájmy rozvinutých národů, kdy některé v Koreně, některé rozvinuté země nedokázaly se shodnout s rychle se rozvíjejícími ekonomikami a dokonce ani se v blízké době nerýsuje nějaká, nějaký společný Eh, americko-evropský přístup ke klimatické politice. A na tomto pozadí tedy v tomto kontextu máme svět hospodářských eh, subjektů, hráčů, ať už to jsou eh, podniky a podobně, ale také občanská společnost, které čekají od mezinárodního společenství, že se ujme vedoucí role. Čili na jedné straně obtížná politická konfigurace, na druhé straně obrovská očekávání, že tento summit by mohl, pokud bude úspěšný, poskytnout světu řešení pro to, jak do budoucna řídit rozvoj planety. Eh, s tím, že tady letos už nás má být na planetě 7 miliard let a eh, velice brzy nás bude dokonce 9 miliard za pár desítek let. Eh, Podíváme se na témata, která má být centrem jednání na konferenci v příštím roce. Vymýcení chudoby a institucionální rámec pro trvalý rozvoj. To si myslím, že jsou témata, která, dvě témata, která se nějak nevrací k základům eh, pojmu trvalého rozvoje, ale spíše se řeší, proč to nepostupuje rychleji a co z toho musíme vyvodit. Do jisté míry Evropa je ve velmi šťastné pozici, protože díky svému vlastnímu vývoji, kdy má velmi progresivní eh, environmentální politiku a myslím, že Evropa se také eh, ponaučila z toho, jaká je dynamika mezi v Bruselu tedy mezi Eh, mezi Bruselem, mezi komisí, parlamentem, radou a na druhé straně eh, vládami a parlamenty členských států. A dařilo se také po rozšíření EU eh, zrychlit vývoj v některých zemích. Tak z toho všeho bychom měli vyvodit závěry pro globální společenství, což úplně jiné společenství národů s odlišnými výzvami. Dále se domnívám, že v mnoha ohledech diskuse, které jste vedli již v kontextu klimatické politiky a biologické rozmanitosti a programu Natura 2000 a společné zemědělské politiky, tak toto obsahuje mnoho eh, hlavních směrů a hnacích sil, eh, které se musí eh, promítnout do přechodu na, zanu, na zekologičtění ekonomiky. V naší zprávě jsme začali společně s dalšími agenturami OSN, jsme začali formulovat vizi ekologické či zelené eh, ekonomiky a přitom to není alternativa. Není to alternativní kosmos, není to eh, hospodářská alternativa. Jde o to, jak prostě uchopit eh, ekonomiku dneška a transformovat ji na ekologickou Eh, ekonomiku, která méně plítvá zdroje, která méně znečišťuje. A nakonec je třeba dospět do bodu, eh, kdy náš přírodní kapitál, eh, ekologická infrastruktura našich ekonomik není vnímána jako prostě nějaký těžební podnik, ale prostě je to vnímáno z hlediska trvalého udržitelného řízení těchto zdrojů. Já se domnívám, že v oblasti z ekologičtění ekonomiky Nejde o to, zda se to má dít a stát. Vy v Evropě víte, že se to již děje. Také víte, že e, průmyslový svět e, již se ubírá tímto světem. Dokonce i nově se rozvíjící ekonomiky velice rychle postupují e, v tomto směru. Jsou tak trošku předsudky, že Indie, Čína, Indie, Čína, Brazílie, Jižní Afrika, Brazílie se k tomu nechtějí připojit. Podívejte se na některé hlavní indikátory jejich hospodářské struktury, struktury hospodářství, jejich politik, ať už jde o pětiletý čínský plán či eh, ten eh, energetický plán Brazílie, dochází k zásadnímu posunu. Z hlediska OSN tedy naší starostí je, jak zaručit, aby i těch 140 dalších světů, eh, pardon, národů, zemí rozvojových a podobně, další dvě, tři dekády nebude zůstávat pozadu oproti světové ekonomice, která se obírá podle tohoto trendu. Mezinárodní podpůrná infrastruktura tedy bude středem zájmu v Riu. Dotknu se ještě další části diskuse, není to totiž náhodné. Náš multilaterální systém v mnoha ohledech je nyní pod eh, obrovským eh, dozorem. Ehm, velice se eh, kritizuje multilaterální kontext. Možná v Bruselu se některá ta dilemata, se o nich diskutuje snadněji než v jiných částech světa, ale já to řeknu jednoduše. Konference Summit v Rio nastavil paradigma trvalčitelného rozvoje, ale zároveň se tam nastavil jeden projekt strategie, který nás velmi e, zdržel. Totiž byly nastaveny tři pilíře, jaká se tři sila, vertikální pilíře. Snažíme se da, nadále řešit své z hlediska e, hospodářského paradigmatu, společenského paradigmatu a environmentálního. E, klíčem Evriu bude pokusit se překonat toto rozdělení do tří oddělených samostatných částí. Musíme překonat ty tři pilíře a e, spíše e, z toho udělat jakousi trojšroubovici, kde je pokrok v jedné části, v jedné větvě je klíčový pro e, posun dalších. Environmentální změny, ke kterým dochází, ta náhavá potřeba jednat musí přinést i společenské a hospodářské kroky. A vezmeme například otázku veřejného zdraví. Váš výbor se zabývá tedy životním prostředím, veřejným zdravím. A propojení na hospodářskou politiku je zjevné. Eh, eh, předpokládá se, že čtvrtina eh, všech lidí, kteří zemřou předčasně ve světě, že tady zemřou na příčiny spojené se životním prostředím. Tak vezmeme si jenom toto. Nebo dále ekologická pracovní místa, tvorba pracovních míst. Dále hospodářský růst. Jaký model rozvoje nám umožní hospodářský růst, protože budeme mít 9 miliard lidí na planetě, tak prostě růst musí pokračovat. Musí pokračovat produkce služeb a vzrůst produkce služeb a zboží, ale Nesmí to běžet podle toho starého modelu. Proto tady eh, v kontextu posílení institucí, také eh, reformy OSN a jejich platform eh, usilujeme i o takzvanou environmentální zprávu a řízení. Pokud se domníváte, že dnes jsou změny v oblasti životního prostředí tak důležitou hnací silou, pak je třeba eh, posilovat eh, schopnost společně jednat eh, a propojit to na struktury řízení a zprávy, které ovšem jsou 40 let staré. A dokonce i v, v řídící radě UNEPu se přijímá, přijímají některé dokumenty, ale potom zase jiné věci musí přes valné schromáždění OSN, čili ten institucionální, institucionální rámec není efektivní je třeba eh, možná poskytnout něco podobného, jako má eh, VHO eh, se svým schromážděním v oblasti tady zdraví. Možná něco podobného bychom měli ustavit jako sociální rámec také pro oblast životního prostředí. Děkuji za pozornost. Děkuji velice Achimu Steinerovi za za jasnou zprávu, kterou nám takto dáváte pro Rio plus 20, pro tu perspektivu. Měli bychom publiku říci, že tu máme dvě části. Za prvé zelenou ekonomiku a v té druhé části jde o část řízení udržitelného rozvoje. Ta druhá část bude následovat a ještě jde o potom ty tlaky na instituce. Máme tu zastoupenou i VHO, A možná bychom měli teda i ty otázky ochrany veřejného zdraví ehm, tady o tom hovořit a vytvořit nějakou mezinárodní organizaci. Takže já děkuji. Udržitelný rozvoj. To je něco, o čem co stále zdůrazňujeme. Já bych chtěl pozdravit Antonia Vigilanteho. My eh, spolupracujeme v mnoha výborech, to je také zástupce OSN. A nyní bude mít slovo Karl Falkenberg, eh, generální ředitel eh, v DG pro životní prostředí a generální ředitel rady, pan Pítrak, toho zde také srdečně vítáme. Prostě jsou to vlastně jednotlivý, eh, jednotlivé zainteresované strany, které spolupracují s OSN. Takže jak to vypadá s tím RIEM plus 20? Co připravujeme, co podniky mají dělat? Děkuji mnohokrát za to, že jste mne pozvali na tuto panelovou diskusi a děkuji Achime za to, že jste nás seznámil eh, nebo tady prezentoval tu eh, problematiku tak komplexně, tak uceleně a řekl bych, v mnoha ohledech eh, zcela totožně s pohledem Evropy na tuto problematiku. I my řešíme problematiku globálních výzev, eh, o kterých se Jo a Achim zmiňovali. Eh, výhled je tedy takový, že v roce 2050 bude na Zemi žít 9 miliard lidí. Víme, že tento demografický růst zaznamenáváme především v rozvojové části světa což znamená, že eh, ta z toho potom vyplývající vyšší poptávka by byla ještě větší, kdyby k tomuto demografickému růstu docházelo tam, kde už eh, v těch tady částech světa, kde už je nyní eh, vyšší životní úroveň. Velice nás trápí dopady, které to má pro zdroje v Evropě se letos zaměřujeme jako na prioritu číslo jedna na eh, efektivní využívání zdrojů. Eh, začínáme si být více vědomi těch omezení a snažíme se postarat o to, aby v rámci Evropy jsme postupovali optimálně, abychom začali transformovat svoji vlastní ekonomiku směrem eh, k větší efektivnosti využívání zdrojů, k rematerializaci všude, ve všech oblastech, kde je to možné, Eh, dále vytváření eh, ekonomiky eh, cyklu, místo toho, že by se věci prostě vyrobily a vyhodily na skládku jako do posud. Víme, že jde o globální otázky, globální problémy a proto upíráme se zraky Kreju plus 20 jako k důležité příležitosti. Komise nyní dokončuje sdělení určené radě a parlamentu, které bude obsahovat naši vlastní vizi pro konferenci Rio plus 20 a pro její možné výstupy. S tím, že vycházíme z širší přípravné diskuse, která proběhla s tím, že hlavními tématy je tedy eh, z ekologičtění ekonomiky jakožto nástroj k trvalčitelnému rozvoji a Eh, dále jsou zde ty otázky eh, řízení a zprávy, eh, které Achim zmiňoval. Domníváme se, že existuje celá řada příležitostí, ale zároveň je třeba překonat některé zásadní překážky a mám dojem, že prezentace Achima Steinera byla velmi jasná, velmi objektivní. Nejsme v situaci, kdy navzdory celosvětově lepšímu chápání výzev, před kterými stojíme, eh, že ve skutečnosti tedy stále na to nepolížíme všichni stejně. Já si myslím, že eh, tou výzvou eh, příští rok na Rio Plus 20 bude dobrat se většího společného porozumění a chápání, spíš než toho, abychom stále vycházeli Eh, z očekávání od ostatních, od toho, co ostatní musí udělat. Eh, měli bychom se zaměřit na to, co můžeme zrealizovat společně. A tady si myslím, že jak eh, z hlediska institucionálního, tak po obsahové stránce stále ještě zbývá vykonat mnoho práce. Musíme konkrétně říci, co by podle nás obsahovala zelená ekonomika, ekologická ekonomika, musíme se zaměřit na otázku toho, kdo přesně bude mít co na starost a v jakým směrem se má působit, co jsou tedy hlavní cíle zelené ekonomiky. Jak jsem řekl, měla by podporovat trvale užitelný rozvoj, to znamená, měla by se propojit naše eh, očekávání v oblasti kvality života, Eh, s tím, jaká jsou omezení v oblasti životního prostředí. Eh, Achem zmiňoval ta sila, eh, ty pilíře, my o nich velmi dobře víme. Jednou z našich reakcí na to je, že naše sdělení o Rio plus 20, naše evropské sdělení společně budou prezentovat komisař pro životní prostředí a komisařka pro rozvoj. Protože chceme jasně ukázat, že právě nemají pouze to environmentální silo, kde by se tedy řešily otázky globálního řízení a zprávy, ale jsme přesvědčeni o tom, že je třeba zohlednit také společenský a hospodářský rozvoj, že je třeba vytvářet příležitosti, zdůraznit je, je třeba vysvětlovat a vysvětlit všem na této planetě, že zelená ekonomika není brzdou hospodářského rozvoje, naopak eh, představuje příležitost a je to vlastně jediná trvale udržitelná cesta vpřed. Je tedy třeba velice dobře nadefinovat, co v rámci zelené ekonomiky můžeme očekávat od konference Rio Plus 20 v oblasti investic do, eh, do zdrojů a mm, přírodního kapitálu. Musíme se dobrat takového chápání, že přírodní kapitál je skutečně klíčovým zdrojem stejně jako voda, obnovitelné zdroje energií, eh, dále se kokoční zemědělství, recyklace odpadu, eh, ta eh, cirkulační ekonomika, ekonomika cyklická. Ta studie začala velice přesvědčivě vysvětlovat, jak tyto prvky, zelenější ekonomika, ekosystémy, ekosystémové služby jsou relevantní zejména právě v rozvojových zemích, protože rozvojové země a jejich občané do značné míry e, ve, svém, ve svých příjmech závisí na ekosystémových službách, protože zatím ještě nemají schopnost, nemají kapacity v oblasti e, například e, čističek vod, prostě vodou čistit. To znamená, čistá voda pro více jak 4 miliardy pla- eh, obyvatel eh, planety eh, stále v podstatě přichází přímo z přírody a pokud příroda nebude mít již kapacitu produkovat dostatek čisté vody, tak prostě bude chybět pro tyto lidi. To znamená, že tato témata, tyto soustažnosti musíme dostatečně dobře vysvětlit, dobrat se jejich řádného pochopení a dále je třeba se bavit o prostředcích, o parametrech, o indikátorech, které eh, bychom mohli uplatňovat eh, v ekonomice, tak aby se hospodářské subjekty eh, začaly chovat s, tak, že se bude ukazovat jejich větší vědomí těch omezení. Je třeba se bavit o stanovení cen, o zdanění. Stále mne překvapuje, když vídám v mnoha zemích světa, že se zdaňuje zejména práce, místo toho, aby se zdaňovaly ty opravdu vzácné zdroje, eh, což jsou především eh, zdroje tedy eh, produkce zboží a služby, což jsou především přírodní zdroje. Pokud tedy stanovíme cenu na, špat, na ten um, eh, milný z těch různých zdrojů, eh, to znamená práci, tak bychom neměli být eh, překvapeni, že se zvyšuje produktivita práce, ale, ale s přírodními zdroji se stále zachází nedostatečně šetrně. Čerpají se nadměrně. Je tedy třeba se tomuto věnovat a měli bychom se postarat o to, abychom nesetrvali v rámci, kdy, kdy vlády zasednou v Rio a budou jednat o těchto tématech. Musíme se postarat také o to, aby i soukromý sektor, aby občanská společnost, místní samozprávy, města či farmářská združení, eh, združení zemědělců všude po světě eh, se k tomu připojili, aby Eh, se účastnili či sledovali naše slyšení, aby o tom diskutovali a nakonec akceptovali eh, ten společně ustavený směr. V čem eh, vnímám určitá rizika, určité překážky, protože je to velmi široká agenda, takže to sebou určitě nese určitá rizika. Já doufám, že nevěnujeme příliš mnoho času, jak o tom hovořil Achim, na to, abychom vyvodili ponaučení z minulosti. Samozřejmě to je třeba dělat, ale doufám, že Hlavním ehm, zaměřením eh, RIA plus 20 bude zaměření do budoucna, nikoli zpět, protože na mezinárodních fórech často příliš mnoho času trávíme tím, že se vracíme do minulosti a říkáme, kdo co udělal a proč a kdo toho neudělal dost a proč a tak dále. Eh, mohli bychom ztratit příliš mnoho celého čas, ceného času, kdybychom eh, toto opakovali. Takže potřebujeme Eh, program zaměřený do budoucna, eh, kde bychom se snažili nastavit podmínky, kde budeme eh, přijímat díl odpovědnosti podle své míry rozvoje. Myslím si, že Evropa je, Evropa, pardon, je multilaterálním hráčem par excellence, protože interně vlastně fungujeme multilaterálně v mnoha ohledech, takže my pojedeme do, do toho, na tu konferenci Rio plus 20 se záměrem přesvědčit ostatní ale institucionální rámec určitě e, bude muset být také seriózně projednán. V Evropě jsme se naučili, že jednomyslnost e, není efektivní způsob budování Evropy. E, my jsme mnohokrát vedli dlouhé diskuse, ale pro všechny politické oblasti, kde platí, že kde tady jsme dostali velkého pokroku, platí, že se ta rozhodování, ta rozhodnutí přijímá jiným způsobem než jednomyslně. Děkuji, Karle Fartenbergu. Komise připravuje v tomto ohledu sdělení, to je dobré. My v parlamentu a na radě se s tím budeme zaobírat, asi to bude po letní přestávce a uvidíme, jak bude vypadat koordinace mezi ekologickými, sociálními a ekonomickými otázkami, zda to všechno bude skutečně navzájem sladěno. Děkuji mnohokrát a nyní pokračuji s naším programem. Peter Woodgers je dalším řečníkem, pracuje v Mezinárodním ústavu Eh, pro ekologický rozvoj, eh, kde se budují think tanky a těšíme se na jeho myšlenky. Děkuji mnohokrát. Já bych se rád ve svých deseti minutách zaměřil na některé konkrétní kroky, které možné podniknout, tak abychom zaručili přechod na zelenou ekonomiku, abychom se dobře připravili na Rio plus 20. Chci také navázat na úvodní vystoupení Jo Leinena, eh, že totiž abychom mohli mít určitou představu toho, co by mohly Evropská komise a EU dělat pro Rio 20, ale budu velmi zdvořilý. Ehm, podíváme se na otázku zelené ekonomiky, začneme to analyzovat. Zdá se, že to je věc, je velmi těžké zrealizovat. Je třeba určit, jaké, jaký je konečný cíl, je třeba zohlednit národní specifika. Ehm, odhady potřebných nákladů jsou obrovské a inkrementálně možná budou zapotřebí nové mezinárodní um, dohody, je třeba jasně definovat, co to přesně je zelená ekonomika, čili to je celá řada výzev, ale náš ehm, ehm, vědci, kteří za náš institut, je, že jedinou alternativou eh, k zelené ekonomice je eh, zachování statu quo, což je také alternativa, ale nese to jsou určité náklady eh, a to náklady, které jsou trvalé neužitelné. Takže posuňme se k nějaké jiné alternativě. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl hlavním autorem jedné z kapitol eh, zprávy o zelené ekonomice UNEPu, eh, která byla zveřejněna mm, eh, v začátkem tohoto roku. A tam jsme hovořili o takzvaných podpůrných podmínkách. Já myslím, že pan Falkenberg to velice dobře tady osvětlil. Co totiž v ekonomice potřebujeme, je určité pobídky, tak aby hospodářské subjekty zohlednily omezení přírodního kapitálu, eh, ekologická omezení ve svém každodenním rozhodování. To je pro nás eh, klíč k tomu, jak přejít na zelenou ekonomiku, či ekologičtější ekonomiku. A my to tedy nazýváme podpůrnými podmínkami. Eh, v rámci tedy té kapitoly zprávy UNEPu o podpůrných podmínkách náš institut nasilnil některé klíčové priority v oblasti podpůrných podmínek, které podle nás Eh, mohou být zavedeny kteroukoliv vládou světa a to v jejím vlastním zájmu eh, v relativně krátkém horizontu a bez eh, potřeby jakýchkoliv složitých mezinárodních dohod. Čili ta představa byla taková, že je možné podpořit určité kroky, které jsou v zájmu jednotlivých zemí v každém případě. Některé z nich, z některých těch kroků jsou patrné. Potřeba potom posílení mezinárodního řízení a zprávy bude předmětem druhého panelu potřebujeme také, eh, potřebujeme také eh, určité legislativní kroky, je třeba eh, také přejít na zelenější, ekologičtější daňový systém. Zkušenosti ukazují, že tento proces již běží poměrně pomalu, je to totiž poměrně obtížná věc. Většina z těch vedoucích zemí je umístěna na severu Evropy. Je možné tedy výjít z jejich zkušeností a replikovat to v jiných zemích a postupně tedy by se rozvinul celý systém ekologického zdanění. Ehm, ale já bych se rád zaměřil na některé klíčové oblasti, eh, to znamená, že především by vlády měly přestat investovat do, eh, do věcí, které jdou proti zelené ekonomice, ale mohou podpořit přechod, projektovým způsobem přechod na Eh, názoru ekonomiku. Jednak jde o eh, reformu dotací, to už tom jsme slyšeli, to znamená stanovit dále tvorba cen, tak aby se eh, zohlednily všechny náklady a dále trvale udržitelné zadávání veřejných zakázek. Vlády mohou využívat svoji kopní sílu a svůj vliv na trh Eh, aby učinil ekonomiku trvalo udržitelnější. Moje organizace eh, vede takzvanou eh, globální dotační iniciativu. Podporujeme reformu dotací od roku 2005 a v posledních třech letech se zabýváme dotacemi fosilních paliv. Ta čísla jsou poměrně dramatická. Globální dotace představují na fosilní paliva představují cirka 1, 1 HDP 700 miliard dolarů ročně. Kdybychom toto odstranili, tak by se snížily emise skleníkových plynů eh, celosvětově o 65 a kromě toho eh, eh, reforma dotací by byla pobytkou přechodu na čistě, na ekologičtější technologie, zlepšilo by se, omezilo by se znečištění ovzduší a tak dále. Všem, co je především patrné u dotací, jednak jak jsou široce rozšířené, ale také jak málo o nich víme. Podíváme se na rozvojové, rozvinuté země a jejich návrhy pro G20, kde je iniciativa Eh, zreformování neefektivních eh, dotací fosilních paliv, tak musím říci, že ehm, rozvinuté země toho předložily velmi málo, nebo mají velmi málo příkladů ze svých vlastních ekonomik. Eh, když jsou uváděny příklady, tak někdy se ukáže, že vlastně nejsou úplně platné. Mimochodem, Evropská unie tady je špatným příkladem, protože v oblasti energetických dotací EU e samozřejmě i nadále má dotace na uhlí. Ehm, ale je možné poukázat také na e, výjimky ze zdanění, e, zdanění e, dýzlového paliva pro zemědělství a pro rybáře. A potom také otázka, ta velká, velké téma, tedy těžby ropy a plynu, protože tady, tady vlastně se podporuje v Evropě další geologický průzkum a, a těžba u tohoto tématu se někdy říká, že je to velmi, velmi dotováno, jiní zase říkají, že to jsou nutné povídky eh, pro to, abychom zaručili tvorbu pracovních míst a eh, dodávek, eh, dodávky energie a tak dále. Rozhodnutí, které zatím učinila většina zemí, nebo činí většina zemí v této době, je tedy Eh, podporovat geologický průzkum a těžbu. A ta otázka, která chce položit, je, zda bychom skutečně měli touto cestou, nebo jestli nás to naopak jak se uzamkne v budoucnosti, která bude více, která bude ve jménu větší závislosti na fosilních zdrojích. Dále eh, reforma dotací by eh, opravila některé tady kontraproduktivní kroky. Dále, trvalé zadání veřejných zakázek. To je příkladem pozitivního vládního kroku či působení Eh, vlády vynakládají velkou část příjmu jednotlivých zemí, obvykle 15 40 a dominují na některých trzích eh, se zbožím a službami a proto tedy mohou vlastně nastavovat nové normy na eh, celém trhu. Mohou mít velký vliv a posouvat trhy předu. V této oblasti EU jedním má tedy vedoucí pozici, ale je tady ještě jedno důležité téma, to jsou soukromá veřejná partnerství, kde eh, stát poskytuje část investic do nových infrastruktur či do zelené ekonomiky. Eh, vezmeme-li ta soukromá veřejná partnerství a podíváme-li se na eh, ekologická a společenská kritéria, která jsou zde nastavená, tak je jich velmi, či sociální kritéria, tak je jich velmi málo. Já si myslím, že tady by vlády mohly toho dělat více, využívat svého vlivu. Zatím takto nepostupují. Takže reforma dotací a soukromořená partnerství a e, trvalé veřejné zakázky, to jsou, e, to jsou velice dobré příklady toho, jak pomoci e, z ekologiční ekonomiky, ale chce se dokonce ještě jedné složitější oblasti, která může být překážkou obecného Eh, pokroku, nebo naopak eh, příležitosti. A to jsou energeticky náročná odvětví. Možná se vám to zdá být nerelevantní v diskusi o zelené ekonomice, ale podíváte-li se na webové stránky organizací, jako je eh, celosvětová ocelářské, ocelářské asociace či hliníkářská asociace, tak eh, vidíte, že tato združení, tyto asociace zdůrazňují, jak jejich produkty mohou přispět k nízkouhlíkové ekonomice. Příkladem jsou eh, větrné urbíny nebo, eh, nebo lehčí automobily nebo lépe ovladatelné součásti přenosových sítí nebo energeticky sporné budovy a turbíny, které odolají vyšším teplotám, takže mohou efektivně produkovat elektřinu. Tady jde o sektory, jejichž produkcí, jejich produkce, tedy, kde tedy výroba pardon, je náročná na eh, energii a produkuje mnoho eh, uhlíkových emisí, ale eh, produkty z těchto sektorů mohou být prospěšné v celkovém životním cyklu. A tato průmyslová zdržení tady žádají od politiku přístup zohledňující celý životní cyklus a snižování a zohlednění snížení emisí v celém tom hodnotovém řetězci. A vlastně Otázka pro politiky je, zda eh, ekonomika nastavena tak, aby mohla být, eh, mohly být činěny ty nejlepší volby v nejrůznějších odvětvích. Já eh, doufám, že se mi dnes podaří stručně ukázat, že potřebujeme ty tzv. podporné podmínky, podmínky, te, které usnadní investice, zatraktivní investice do ekologických záležitostí, jakožto přemostění na zelenou ekonomiku. Dále bych řekl, že potřebujeme vedoucí roli Evropské unie, jakožto důvěrného hráče a průkopníka já mimochodem eh, působím eh, v Ženevě a hodně spolupracujeme eh, s VTO a musím říct, že některé z těch diskusí tam nejsou zrovna vedeny v pozitivním duchu. Moje organizace, můj, tady, náš institut, Mezinárodní institut pro tematický rozvoj, to vnímá tak, že v krátkém hledisku by se měly vlády zaměřit na některé, některých málo, některé omezený počet iniciativ s velkým dopadem, měl by se odstranit některé hlavní překážky, bychom se zaměřili na Rio plus 20. Je třeba se podívat na to, proč Tady eh, Měli bychom eh, říci, že pro Euro plus 20 by měly všechny země eh, přislíbit, že odstraní veškeré dotace do energetiky, pokud ne, neukáží, neprokáží, že to vede k trvalé rozvoji a také by měly pomoci eh, jiným zemím eh, zreformovat jejich vlastní systém dotací. Dále potřebujeme tematizované veřejné zakázky, soukromé veřejná partnerství, to je eh, velká příležitost pro vlády, jak utvářet správně výdaje, normy a jak ovlivňovat postupy. Je třeba nastavit kvantitativní cíle, pokud možno v Rio plus 20. Dále potřebujeme Dále je pravda, že diskuse o čistých energiích není je ohrožena tím, že se vedou jednání o podíl na trhu, vys spory ve VTO, Japonsko versus Ontario či USA versus Čína. Eh, více mluvitelných musí v součásti vzájemné eh, ekonomiky. Potřebujeme širší politické, eh, politické přijetí této věce, tak abychom tak abychom dospěli případně k mezinárodní dohodě nad úzký rámec VTO. Dále diskuse o energeticky náročných odvětvích tady jde eh, o to asi, jak můžeme regionálně, místně i mezinárodně spolupracovat na průmových technologiích. Dále bychom doporučili přístup zohledňující celý životní cyklus a eh, možná by nějak to mezinárodní formum nebo které by bylo nejvolnější mezinárodní formou pro eh, jednání o konkurenceschopnosti a těchto otázkách. A dále, na závěr, Evropa může vést pokud jsme skutečně přesvědčeni o tom, že eh, zelená ekonomika i zekologištění je jinou cestou vpřed a my o tom přesvědčení jsme, tak bychom měli mít odvahu to prosazovat. Děkuji. Děkuji vám. Eh, je vidět, že jste si dělali skutečně eh, veliké starosti, že jste předložili výborné návrhy. Eh, co se týče fiskální politiky a rozpočtové politiky. Přeskoumali jste ji pod aspektem trvalé udržitelnosti. Už jsem řekl, že finanční ministři jsou ajatolové starého systému, kteří lpí na strukturách eh, které jsou relativně konzervativní a myslím si, že zelené hnutí musí přinést vítr do plachet i v rozpočtech, protože finanční zdanění by mohlo let čemu z pomoci. Byla tady celá, zazněla tady celá řada výborných nápadů, ty jsme si zaznamenali a nyní přejdeme tedy k dalšímu příspěvku a to je Marta Gučena Rochas, eh, která eh, byla velice aktivní v tomto tématu. Dříve u IUCN jsem slyšel a dnes u společnosti Care International, takže se velice těšíme na vaši přednášku. Prosím pěkně. Děkuji vám. Nejprve bych chtěla poděkovat za to, že se mohu zúčastnit vaší diskuse. Někteří již řekli, že Evropa a Evropská unie musí ukázat určitou vůdčí roli na setkání Rio plus 20 s naprosto jasnou agendou, která bude orientovaná na akce, na konání a které dokáží, že se můžeme vyvinout dál. Evropská unie musí ukázat cestu musí ukázat, jak se můžeme dostat k nízkouhlíkovému hospodářství. Potřebujeme také podporu pro rozvojové země, aby mohly jít touto cestou spolu s námi. Dnes jsme si vyslechli mnoho o potížích, pracujeme eh, v oddělených eh, oblastech. Já bych šla ještě dále a řekla bych, že jeden z největších problémů trvale udržitelného vývoje je, že to byli právě ekologičtí ministři, kteří při rozvojové politice chtěli zohlednit tyto aspekty, ale každý to dělal po svém. Docházelo prostě k určitému uzavírání se v jednotlivých eh, ministerstvech. A teď slyšíme od komise jak od ekologického ta eh, oddělení, tak oddělení pro rozvoj, že je třeba, aby více spolupracovali. A zelené, zelená ekonomika je velice dobrým nástrojem, jak by se daly propojit eh, tyto dva aspekty, <coughs> ekonomika a mm, životní prostředí a jeho ochrana. Je třeba konstatovat, že dimenze sociální spravedlnosti v zeleném hospodářství je rozhodující protože je třeba, abychom se soustředili také do oblasti boje proti chudobě a sociálních dopadů. Já bych se chtěla vymezit z pozadí, na pozadí našich zkušeností organizace CARE, která se také snaží vypořádávat s tématy regionálního rozvoje a humanitární pomoci. Zelená ekonomika v Riu Tady budeme každopádně potřebovat také zohlednit boj proti chudobě a silnější sledování cílů milénia. Stále ještě tady máme miliony lidí žijících v extrémní chudobě a hladu a to jsou lidé, kteří jsou nejsilněji dotčeni klimatickými změnami. Myslím si, že bude správné, přijedeli Evropa do RIA s tím, aby skutečně nastavila tuto prioritu potírání chudoby. A samozřejmě e, jako součást dalšího rozvoje zeleného hospodářství. Z našich zkušeností víme, jak nesmírně důležitá je role žen a role rovnosti pohlaví, jak v zeleném hospodářství, tak také s ohledem na rozvoj a konferenci Rio plus 20. Když se podíváme na chudobu, vidíme, že 70 žen eh, tvoří podíl na eh, těch, kteří jsou dotčeni chudobou. A Vidíme také, že v mnoha rozvojových zemích ženy nesou odpovědnost za výživu lidí a přitom produkují mezi 60 až 70 procenty potravin. Ženy jsou obzvláště pokrokové, kdy se jednáli se o změny nezbytnosti přizpůsobení se a také zmírnění klimatických dopadů. Dokonce, i když ženy nesou odpovědnost za řízení zdrojů, byly by skutečně základem zeleného hospodářství, stále by to nestačilo, protože se nedostali ještě dostatečně do středobodu dění aktivit. Evropa eh, schválila v roce 2010 odpovídající agendu a je důležité, aby duch tohoto plánu se také odrážel v akcích EU a ve vedoucí roli, kterou by Evropská unie měla sehrát při přípravě Rio plus 20. Můj třetí bod. při potírání chudoby a při propojování těch tří hlavních pilířů trvale udržitelného rozvoje je podívat specificky na jednotlivé sektory. Pomýšlím třeba na energetický sektor, kde hraje důležitou roli také politika změny klimatu. A ráda bych zdůraznila, jakou roli tady hraje také eh, zabezpečení potravin, zemědělství, to je třeba všechno propojit proto, abychom zohlednili společenské i hospodářské aspekty zeleného hospodářství. 65 eh, lidí eh, v rozvojových zemích nebo dokonce 75 závisí na zemědělství a jsou vystaveni nedostatku eh, zabezpečení eh, potravin, zásobování potravinami. Eh, slyšíme třeba od lidí v Africe, jak eh, obtížná je tam situace. V roce 2050 budeme muset uživit 9 miliard lidí a otázkou je, jak budeme moci zvýšit produktivitu je, bude třeba navýšit produktivitu o 70%, aniž bychom ničili planetu. A zároveň šokující, když slyšíme, že třetina potravin, které se vyrábějí, eh, s těmi se plítvá. Potravinový sektor skýtá zcela jistě možnost podívat se bedlivě na otázku poptávky i nabídky. A je třeba zapojit také ekonomický pilíř, abychom viděli, jak jaký dopad má kolísání cen v potravinách. je důležité, abychom toto zelené hospodářství vymanili z toho uzavření se pouze do toho sektoru ochrany životního prostředí, aby skutečně došlo k propojení všech aspektů. Zelená kniha, na které se právě pracuje, je také nesmírně významná, protože má umožnit přístup k této zelené politice, kde stěžením bodem bude otázka e, zabezpečování e, dostatku potravin. Další bod se týká tématu enablingu, to znamená usnadnění, vytvoření možností. Nechceme teď ukazovat na ostatní, ale je třeba konstatovat, že rozvojové země potřebují vhodný institucionální rámec a také finanční zdroje. A jistě tady je jedním z nejdůležitějších bodů také veřejná pomo- rozvojová pomoc. Evropská unie je nejdůležitějším donátorem, ale víme, že v minulých eh, letech pouze devět zemí dosáhlo definovaných cílů. Je třeba, abychom doplňovali pomoc proto díky propojováním veřejno-soukromých partnerství ale jistě si uvědomujeme, že e, státní dotace budou i nadále nezbytné, abychom pomohli těm nejpotřebnějším. Investice do zeleného hospodářství a teď vlastně se pracuje na zelené knize Takové investice by neměly vést k tomu, aby se umenšovala rozvojová pomoc, protože tady se jedná o to, aby lidé měli skutečně základní přístup k těm nejdůležitějším eh, potřebám, k výživě vzdělávání eh, je důležitá i kvalita, nejenom objem. Je třeba zabezpečit, aby investice skutečně plynuly také do zeleného hospodářství, aby byly v souladu eh, s, ochranou klimatu a aby zohledňovali sociální dopady, aby získali větší možnosti ženy i na Rio plus 20. Je třeba tedy vytvořit odpovídající institucionální rámec. A teď eh, k povinnosti podávat zprávy. No, o tom už eh, tady bylo hovořeno. Já bych ráda se omezila na práci humanitárních organizací a Ráda bych konstatovala, že je třeba skutečně uvědoměle tady pracovat a také měřit a kontrolovat, jak působí investice do zelené ekonomiky, zda se to skutečně odráží na zlepšení situace v potírání chudoby a jak je možno zmírnit negativní dopady. My očekáváme mnoho od Trio plus 20, to bych tady ráda ještě řekla. A úspěch se bude poměřovat podle toho, zda je skutečně zohledněn dostatečně v této agendě aspekt spravedlnosti a do jaké míry dojde skutečně k odstraňování chudoby. Děkuji. Myslím, že to bylo opravdu užitečné, že jsme si vyslali tento příspěvek k udržitelnému rozvoji. to není jediný bod. Samozřejmě se zabýváme i ekologickými aspekty. Kolegové ze sociálního výboru snad provedou také skutečně podobné slyšení, aby viděli, že všechny tyto věci souvisí s investicemi, dotacemi a podobně. Takže děkujeme na to, že se nám nám kolegyně připomněla, jakou roli hrají ženy, zejména v rozvojových zemích, kolegové a kolegyně. Máme nyní 10 minut asi pro takové kolo otázek. Pět už se někdy se přihlásilo. Máme tu takovou zvyklost hovořit jednu minutu Ovšem můžeme to splnit, pokud jenom pokud každý tuto, na tento limit dodrží. Já děkuji referentům za skvělý úvod. Myslím, že to jsou dva pojmy, které jsou klíčové. Za prvé podpora žen. Myslím, že ženy jsou opravdu takovou páteří, zejména v rozvojových zemích. A tady se, uh, myslím, že bychom tuto uh, složku měli podporovat a vlastní zodpovědnost. A tady nejde o to, aby se OSN soustředil na malé projekty, ale e, na větší projekty, protože samozřejmě mm, tady je důležité, aby peněžní prostředky byly správně investovány a neskončily někde v korupci. A flexicurity, to jsou také důležité aspekty e, cíle životního prostředí, pokud e, budeme podporovat ženy, zemědělství a vlastní e, odpovědnost. Takže opravdu dodržený limit. Já děkuji, pane předsedo. Hovoříme o zelené ekonomice jako kdyby to byla nějaká podskupina v tom celém hospodářském systému. Myslím, že není správné to vidět tak. Ty mm, odpovídající výzvy Mělo by to být dominující celému hospodářství, aby celá hospodářství bylo zelenější, efektivnější. Pokud používáme to slovo zelený, tak spíš to řadíme k tomu ekologickému hnusí, hnutí. Bill Clinton řekl, že jde o hospodářství jako takové. A musíme tedy Jde o budoucí hospodářství, které musí být efektivnější, efektivně využívat zdroje, protože tím potom budeme zdroje využívat účinněji. Tady je důležité diskutovat mezi vládami, ale ta skutečná výzva podnikatelskému prostředí, to je otázka, jak bychom i ten podnikatelství eh, svět do toho mohli zapojit. Já bych mohla navázat a říci, že všechno má být efektivnější a slovo zelený použí, používat eh, také z výrazu zelená ekonomika. Ale nikdo tady nezmínil to skutečnou výzvu. To tu od Stockholmu to nebyly nějaké opravdu výrazné příklady. To odpojování je také důležité v Dánsku jsme snížili spotřebu energií, ale zase jiné energie importujeme. To je tedy ta stará debata. Musíme podniknout něco společně. Vidíme, že stále více využíváme ehm, půdy, přírodních zdrojů a hrozí chudoba. Prostě my potřebujeme ale skutečný udržitelný rozvoj. Proto tedy moje otázka, nebude to nyní na pořadu dne v, v komisi, v členských zemích i v, mý, v mé zemi, v Dánsku a u zelených, to opravdu eh, není zrovna aktuální téma, které by se projednávalo. Karle. Já mám také otázku. Děkuji. Já se připojuji k těm předřečníkům. Jsou to z politického hlediska těžké doby zneužívání populismu různými hnutími je důležité, abychom diskutovali o těch dopadech. A já bych tu měla takovou poznámku nebo otázku. A zajímala by mě vaše reakce. My se pokoušíme zavést zelenou ekonomiku, ať už je definice jakákoliv. Ale jak to má vypadat, jaká má být ta její podoba? Zelené indikátory by měly být potom pro měření a posuzování mm, dalších opatření, jako zdaní a podobně. Ty indikátory než abychom si stanovili cíle, měli bychom si stanovit tam měřítka. A na příštím zasedání FRS si stanovit tedy zásady i toho ekologického zadávání zakázek, stanovit si tedy tyto metody. Děkuji, takže to by byla bývala i moje otázka na referenty. Máme tu určité cíle, milénia. My jsme se shodli na těch nejdůležitějších o snížit o 2 stupně teplotu globálního oteplování to budou také otázky, s kterými se bude zabývat Rio a k tomu přistupují další, další cíle. Takže každý má dvě minuty a já tady začnu u kolegyně. Prosím, dodržte ten časový limit. Já se zaměřím na poznámku eh, ohledně podpory žen. Jsou tu iniciativy. Já jsem byla před několika měsíci ve Spojených státech a tam se hovořilo o dvou směrech. Za prvé tedy rozšíření té zelené ekonomiky na aktivity žen a přístup eh, žen k ostatním oblastem vzdělání, hospodářství, investicím a podobně. To není úkolem tohoto výboru, ale samozřejmě jsou to důležité souvislosti, hovořit i o financování, o investicích, eh, To by byl asi nejefektivnější způsob, jak bychom využili té role žen v ekonomice. V těch diskusích a, a kryju jsem sešla několik poznámek. Dobře, možná, že nestačí, abychom se spolehali jen na ženy. Z Evropská unie koncipuje tu zelenou knihu a jak jsme říkali tady, vše souvisí se vším. A zatím tedy to není jak, neprobíhá nějaké měření, posuzování těch jednotlivých indikátorů. Děkuji. Ano. Bylo to velice eh, užitečné, co jste teď řekla. A teď prosíme dalšího Eh, panelistu, ano, k té první otázce týkající se indikátoru, eh, My jsme se tady domluvili, že ne můžeme, nemůžeme definovat žádné globální zelené indikátory. Je velice obtížné eh, dělat tyto vytvářet tyto indikátory, musíme postupovat podle jednotlivých odvětví. Myslím si, že bychom měli srovnávat spotřebitelské ceny s běžnou cenou na světových trzích. To je jednoznačné, tady nepotřebujeme žádné opisování. A potom eh, vypracování eh, odvětvově specifických indikátorů k, roli ekonomiky. Pro lidi, kteří stojí mimo, je obtížné hledat oblasti, eh, kde ekonomika hraje vedoucí úlohu. Většinou ekonomika reaguje a jako reakci navrhuje odpovídající řešení posledních dvou, třech letech jsem se zaobíral především otázkami o cely a cementu a je jasné, že politici musí získat více náhledu právě do tohoto odvětví, aby se pochopilo, proč dochází k rozhodnutím, k jakým dochází proč se používají ve, třetích, ve zemích třetího světa jenom určité technologie a bylo by třeba zohlednit více sociologických a ekologických kritérií, ale nejprve je třeba se v tom lépe vyznat. E, a a teprve na základě znalostí zaujímat odpovídající stanoviska. Co se týče role žen, tady skutečně mohu dát všem za pravdu, to je nesmírně důležitá záležitost, která se projevuje stále více. Jednáli se například o tvorbu cen v oblasti energetiky, zejména pro ty nejchudší. Velice často se jedná o to, zda e, se teď e, budou prostě budovat cash crops, čili rostliny, které přinesou více peněz ženy, umějí lépe rozhodovat. Ano, analýza životního cyklu eh, produktů, to bych také považoval za důležitý je důležitý aspekt Karel Faltenberg. Eh, tady se odkazovalo již na účinnost jako základní klíčový pojem. My hovoříme o účinném využívání zdrojů. A při provádění studie jsme zjistili, že ani lepší účinek nedostačuje, protože eh, nestačí, když se budete snažit o účinnější spotřebu energetiky, ale do každého pokoje v bytě si dáte televizi, tak se to prostě navzájem vynuluje. Občas musíme uvažovat nad rámec běžné účinnosti. Jedná se o to, abychom skutečně definovali tam, kde dochází k největším únikům, tam, kde je nejvíce nedostatků v oblasti zdrojů eh, chceme se zaobírat touto tematikou a předložíme to Evropskému parlamentu v září tohoto roku, čili ještě dostatečně zavčasu eh, v rámci přípravy Rio plus, Rio plus 20. A k indikátorům Tady mohu skutečně naléhavě souhlasit v tom, co tady zaznělo. Potřebujeme indikátory a musíme eh, se snažit, aby se vyvinuly odpovídající indikátory na základě ekologických úvah a aby byly dostatečně mm, silné ve výpovědi jako ekonomické indikátory. a, ale je třeba, aby byly skutečně koncipovány takovým způsobem, aby byly srovnatelné v měřeních a aby se staly určitou měřící lačkou pro naše úsilí, protože jinak by nedošlo k vytvoření vyvážených podmínek pro všechny zúčastněné. Je třeba eh, klas otázky tak, jak můžeme plánovat záležitosti tak, aby do účetnictví jednotlivých podniků byly zahrnuty také externí náklady. Eh, tomu se říká internalizace externích výrobních nákladů, což by podle mého názoru vedlo ke správnému principu. Děkuji vám mnohokrát a přeji vám hodně štěstí se zeleným týdnem. V červnu plénu bude hlasovat o ekologicky, eh, ekologicky podmíněném účetnictvím. To je něco nového tak jak může být ochrana životního prostředí zahrnuta do účetnictví. A nyní další řečník, pan Steiner. Děkuji, já bych rád zareagoval na to, co už tady zaznělo. Je důležité, aby ekologické národohospodářství Eh, se stalo nejenom heslem v diskusích. Někteří tomu říkají alternativní národohospodářství. Eh, musíme vycházet ze současného národohospodářství a musíme ho učinit eh, trvale udržitelným. A mm, toto ekologické národohospodářství na základě toho, co zpracoval Peters Institut, není žádná nirvána v nějakém úplně neznámém cizím světě. Na konferenci v Riu se bude jednat zejména o rozvoj. Otázkou je, jak je možné učinit rozvoj trvale udržitelným, ať už hovoříme o rozpočtové či finanční politice. Eh, Rio bude se soustředit zejména na ekologické záměry, ale také v této souvislosti na klíčový aspekt, a to je vzdělávání. Eh, musíme jednoznačně formulovat, jaké výsledky očekáváme. Ku příkladu základní zásobování v těch zemích, kde tomu ještě tak nebylo eh, v oblasti základního zdravotnictví, vzdělávání. I odborové hnutí tady hraje vedoucí roli právě proto, že může pomoci při přechodu eh, těchto, při transferu těchto ekonomik a také soukromí podnikatelé eh, chtějí, aby vznikl trh pro ekologické produkty a nejenom pro vyčerpané suroviny. Eh, je třeba zvážit, že mm, celá ekonomika se globalizuje. Tady zaznělo, že, že to máme rozdělit na malé projekty. To je jistě dobré jako východisko, ale změny, o které se snažíme s ohledem na transfer technologie je uvažovat ve větších dimenzích a činit také větší investice. Investujete-li do jiného národohospodářství, mm, e, není možné e, podporovat jenom určité projekty. Dám vám dva příklady. V Keně 80% obyvatelstva nemá přístup k elektřině a Kenya před dvěma lety se rozhodla o, ekologické ke politice, ale přitom strojnásobí eh, eh, podporu těm druhům energií, které neprodukují žádné CO2. A eh, tady se podporují strukturální investice, odborné poradenství a tak dále. Čili je vidět, že něco takového lze dělat. A úvahy na kterých se zakládá tato politika, znamená, že miliarda lidí v posledních 50 letech e, bude ještě více chudnout a pak už nedosáhneme žádných cílů, a nebo bude Afrikova, Afrika investovat do ekologických cílů a zlepší se tato situace a uzavře se tady prostě tento kruh ekologie, životní, životní prostředí, tedy finance a rozvojová pomoc. A je Tady nejde o to, aby Doria přednášeli někteří přednášet, jak to mají dělat ti druzí. Je třeba, abychom eh, hájili společné zájmy a měli bychom tedy spolupracovat a nikoli předepisovat druhým, co mají dělat. Každý by měl dělat to, co může, měli bychom si navzájem pomáhat, abychom mohli dosáhnout těchto společných cílů trvale udržitelného rozvoje, abychom i v Riu mohli zaznamenat společný úspěch. Čili máme tady globální trvale udržitelné cíle. A teď k otázce žen. Není to sice na programu, jak tady zaznělo, ale ekologický program OSN spolupracuje s summitem žen, který chceme uspořádat v Riu, eh, protože chceme aby genderově specifická tématika se také diskutovala, aby to nebylo pojednáváno jenom někde na okraji, ale aby to stálo v středobodu pozornosti. Děkuji. Ano, já myslím, že to bude skutečně nesmírně vzrušující zkušenost na globální skutečně eh, úrovni hledat indikátory pro prosperitu a pokrok, kromě tradičního ukazatele HDP. A mm, samozřejmě trvalé udržitelný, trvalá udržitelnost eh, je eh, tím naším hlavním zaměřením, ale je třeba hledat konkrétní cíle a konkrétní oblasti, kde bychom eh, měli na sebe uplatnit určitou sebedisciplínu a některé kroky prostě s nimi přestat. Děkuji vám všem za to, že jste přišli na tyto diskusy a Budeme se těšit na další výměnu informací před REM a zejména na konferenci v Riu. Děkuji vám mnohokrát a já hned pozvu panelisty z druhého panelu, aby se k nám připojili. I would like in the a mezi tím bych rád řekl našim členům výboru, kteří se chtějí přijít podívat na první eh, solární letadlo. Jediné solární letadlo zatím na světě eh, doletělo ze, Švýcarsku, do Švýcarska do Brusela. A eh, nyní po této schůzi na nás čeká autobus Rue Darden, tady z Atria, tady je to ta malá očička, která vede na parkoviště a ten autobus nás doveze na letiště, abychom se podívali na toto solární letadlo. Možná by pro některé z vás bylo zajímavé popovídat si s těmi, kdo eh, za, za soukromé peníze vyvinuli a vyrobili toto letadlo na solární pohon. Vidím, že panelisté pro druhý panel již dorazili, takže můžeme hned pokračovat v naší diskusi. Tentokrát na téma zpráva a řízení trvalo užitelného rozvoje. Jak tedy vytvořit na té příslušné struktury instituce? Velice rád zde opět přivítám paní Imris Lalonde, která není výkonnou koordinátorkou pro Rio plus 20. Známe vás velice dlouho z ekologického hnutí a z, z Ministerstva pro životní prostředí. A jak vidíme, je to nekonečná cesta, kde se bereme za lepší svět. Brizda, vám slovo. Brisi, dávám vám slovo. Děkuji mnohokrát, jo. Eh, děkuji mnohokrát za pozvání. Jak víte, Rio plus 20 je proces eh, tažený jednotlivými zeměmi a pro tuto chvíli zatím jednání ještě nezapočala, všechno je velmi otevřené. Eh, čekáme na vstupy, na další vstupy, oproti tomu, co již máme, zdá se, že tak trošku chybí nějaká vedoucí síla a já se připojím tady k Achemu Steinerovi a řeknu, že potřebujeme něk- nějakého e, vůdce, nějakého průkopníka EU, e, myslím, byla vždy průkopníkem v tom, jak propojovat e, trh a životní prostředí a zaručovat větší trvalou udržitelnost, takže určitě vedete a možná bychom od vás měli očekávat více. Pokud je o příslušné instituce, instituce, je to tak, že se vždy věnujeme v krátkodobém hledisku a to dlouhodobé se opomíjí, eh, protože nevíme, jak uplatňovat holistický přístup. Jsou zde ta sila, ta, ta vertikální pilíře oddělené. Eh, je problém to, že se příliš zaměřujeme na monetární příjmy, monetární toky, že zatím nemáme globální řízení celé planety, eh, že prostě se věci řeší mezi jednotlivými státy a národy, kterých je 192. To jsou všechno argumenty, které již známe. Ehm, tato zda bychom měli propojit eh, G20, Brettonwoodské instituce a eh, instituce OSN. V rámci eh, pojmu trvalý rozvoj je slovo rozvoj, takže pravděpodobně třeba Eh, posoudit eh, posun v oblasti rozvoje a ODA. Eh, zda máme tady řadu institucí v oblasti rozvoje, jsou účinné, není rozvoj něco, čeho spíše ta země každá dosahuje sama, s tím, že tady to rozhraní globalizace, to, je všechno otevřené, to jsou všechno otevřené otázky. Já vítám skutečnost, že komise vypracuje společně za tedy komisaře pro životní prostředí a za rozvoj určité sdělení. E, to je přesně ten trend, který potřebujeme. E, lidé, kteří se věnují problematice ODA, e, mají mnoho zkušeností, velkou expertizu, a sítě a potřebujeme jejich, jejich vklad a přínos v oblasti životního prostředí, ale zároveň někde v minulosti um, lidé věnující se problematice životního prostředí se tolik nevěnovali rozvoji jako dnes. Potřebujeme ty systémy pomoci, a jako tomu řekl potřebujeme podporu rozvoje a pravděpodobně bychom um, ehm, se měli říci, že eh, klimatická jednání něco nedořeší, protože jsme ministři životního prostředí. Potřebujeme 100 miliard ročně od roku 2020 na řešení eh, klimatických eh, změn a tak dále. Čili jak získat inovativní zdroje financování, to je klíčové téma a pravděpodobně se o něm bude v Riu jednat. Dále slovo udržitelný, trvalý udržitelný. Víte, jaká je historie toho slova, vlastně to celé vzniklo v roce 72. Ve Štokholmu potom byla Brantenlová zpráva z roku 87 a v roce 92 na sametu eh, v Riu, to byl velice výrazný geopolitický moment po pádu berlínské zdi a eh, nově rozvíjící ekonomiky tehdy ještě vlastně neměly takovýto status, ještě vlastně neexistovali jako důležití hráči. Eh, Rio také vytvořilo CSD, tedy Komise pro trvalý růst, a e, je to tak, že dnes na mezinárodních fórech není možné hovořit o životním prostředí bez toho, aniž byste zmiňovali zároveň rozvoj. E, takže to je jeden takže takový koncenzus, proto tady vznikla komise také pro trvalý rozvoj. A dále bylo třeba e, do toho zapojit různé zainteresované strany, to je jedna z inovací CSD, kde máme devět hlavních skupin, Eh, je možné hovořit o genderových otázkách, to je také důležité. Například není možné dosáhnout ekologické otázky, pokud nebudeme mít eh, podnikové eh, řízení a zprávu a místní řízení a zprávu, protože podniky jsou pravděpodobně hlavními aktéry trvalčitelného rozvoje poté, co tady vláda přijme příslušná rozhodnutí. Proto je třeba i podnikovou sféru zapojit do procesu vyjednávání. Zároveň je třeba rozvíjet trvalčitelný rozvoj na základě toho, co jste co jste například vy zrealizovali v Evropě, je něco, mít něco, jako je Orhuská umluva, eh, která která zakládá povinnost poskytovat informace. Ovšem eh, podepsali ji pouze část evropských zemí. Proč ne všichni? A samozřejmě vztahuje se to pouze na státy, ale například eh, již velmi dlouho se objevují iniciativy v oblasti podávání zpráv ze strany podniku. A co se s těmi zprávami děje? Kde skončí? Kdo je vyhodnocuje? to vůbec neprobíhá. Ten systém musí být užitečný, jinak eh, je k ničemu. A dále se tady projevuje určité bývalé dogma OSN, tady vztah mezi um, operativními jednotkami a normativními jednotkami. Tady jsou uh, agentury, které jsou tady operativní a potom je zde uh, valné schromáždění ECOSOC a CSD, Komise pro zvláštní rozvoj, které mají být normativními orgány. Zda skutečně byly normativními orgány, to je otázka. a možná toto rozlišení již dnes není relevantní. Eh, pokud je o ECOSOC, eh, ten byl založen na základě charty, takže lidé říkají, to je něco nedotknutelného, eh, cokoliv, co souvisí s chartou, by bylo příliš složité, otevírali bychom panořenou skřínku, ale institucionální otázka se týká také všech těch možností, jak zlepšit celý systém OSN, což samozřejmě je obtížné téma. Eh, Brazilci vytvořili takzvanou zastřešující organizaci pro trvalý eh, rozvoj. Nevíme přesně, co to znamená, to vlastně bylo cílem CSD, ta komise CSD, eh, kde tady se to nepovedlo. Ta komise začíná báčně, účastnili se toho všichni ministři a tak dále. A teď to začalo být příliš technické, odborné a posledně to vlastně vůbec nevyšlo. Proč? Protože je to věc, která není závazná. Jak víte, v OSE nic není závazné. Jenom rozhodnutí Rady bezpečnosti jsou závazná. Vše ostatně je koncensuální a e, závazné to začne být ve chvíli, kdy vznikne nějaká mezinárodní úmluva. Čili jde o to, zda je možné vytvořit nějakou takovou e, dohodu, smlouvu. A je zde určitá e, jakoby obchodní vize, o kterou bych se rád s vámi podělil. Lidé si po druhé světové válce mysleli, že protekcionismus je zlý, potřebujeme obchod, stal se to novým uznávaným principem vytvořme se tou ekonomiku, bude to chvíli trvat, protože řada sektorů národních ekonomik je eh, chráněná, či to bude trvat určitá kola, eh, několik kol a ta, ta kola skutečně proběhla, byla tak úspěšná, až byla vytvořena Světová organizace obchodu. A eh, vytvořme, není to tež, vytvořme v Riu všeobecnou dohodu o trvalém rozvoji či o životním prostředí a ekonomice. Ten hlavní princip je, že tady ochrana životního prostředí je dobrá pro ekonomiku. Jak to bude vypadat? Není, budeme mít různá kola pro ekonomiku, pro ekologii a podobně, eh, pro energetiku, pro ekologii a podobně. Mimochodem, nyní se bude řešit eh, to, jak vyhodnocovat eh, ukazatel HDP. Takže celá řada takových věcí běží. Kolo o energetice. Energetika už je připravena. Máme UMERO, máme zprávu Jankela. To jsou věci, které již existují Eh, ty cíle tedy je snadné nastavit. Poté by mělo přijít kolo o zemědělství, čili existuje zde možnost eh, dospět k silnější dohodě, eh, po které by se vlády zavázaly tedy jít touto cestou. Rio samozřejmě nerozhodne o všech věcech, ale mohlo by to nastavit cestu pro dalších 20 let. A nyní k životnímu prostředí. Všichni vědí, jaký je problém eh, v OSN, pokud je o životní prostředí, je to slabé, fragmentované. Eh, UNDP má univerzální, eh, univerzální členství, OSN nikoli. Pak by asi ta rozhodnutí byla legitimnější. Měli bychom tady to takto zavést jako univerzální členství. Pak samozřejmě problém s prováděním těch rozhodnutí. Dále je zde problém s příspěvky, které jsou dobrovolné. A dalším problémem je propojení na, nebo vazba na eh, konvence, na umluvy. Umluv je stále více a je to samostatná věc. Jak tedy jsou tady, jsou tady vypracovány samostatně. Jak to propojit? Já musím říci, že pro rozvíjící země začíná být eh, velmi složité eh, dostat všem těmto umluvám Mimochodem, diplomat, který působí v oblasti klimatických změn, musí daleko více cestovat a létat než většina jiných diplomatů, čili jeho například uhlíková stopa je výrazně vyšší. Takže vytvořme například dvě e, komory, jednu pro, e, v OSN, jednu pro státy, jednu pro umluvy. Prostě potřebujeme inovativní řešení. E, instituce, které potřebujeme pro tato téma, tyto otázky, musí být nové, musíme je tady od začátku nově nakoncipovat. A musím říci, že Unie eh, tedy má určité stanovisko, že by se UNEP mohlo přetvořit eh, v organizaci. Nyní se o tom eh, vede diskuse, OSN provádějí studii, lidé říkají, pokud upgradujeme environmentální pilíř, co se stane se sociálním pilířem, tak to by mohlo připadnout Mezinárodní organizace práce, ale to se týká pouze zaměstnanosti, či můžeme zase upgradovat mandát MOP, tak aby řešila i veškeré sociální otázky a tak dále. To je také Eh, jedna z otázek pro Rio, protože nemůžeme eh, dosáhnout zelené ekonomiky, pokud eh, nebudeme ošetřovat princip sociální spravedlnosti. Dále v rámci řízení a zprávy governance řešíme jaké problematiku soft law, tedy těch tzv. měkkých zákonů, předpisů a tak dále. Je otázka, zda eh, Rio eh, plus 20 eh, změní život běžného občana skutečně nějakým vlastním způsobem. A někteří navrhují založení speciálního soudu, který by soudil znečišťovatele například. V Riu se jistě bude řešit otázka oceánu, to je důležité pro ostrovní území a země. Někteří říkají, že bychom měli hovořit o modré ekonomice, nikoli zelené ekonomice. Otázka řízení a zprávy v souvislosti se společnými statky je také důležitá. A pak ještě jedna věc, nebudeme se znovu vracet k hlavním eh, principům z RIA, ale jedním z principů, který nám byl ustaven, je princip eh, neregrese v oblasti environmentálního práva. Čili všechno, co přijímáme, musí znamenat posun vpřed, ale hrozí skutečně riziko, že se eh, budou činit kroky zpět a měli bychom skutečně uzákonit princip, že v oblasti ekologické legislativy se nesmí činit kroky zpět. Děkujeme mnohokrát za tento úvod. To byla celá řada podnětů ohledně struktur globálního řízení a zprávy a možnosti zlepšení a co by znamenalo zlepšení u UNEPu, jaké by to mělo dopady pro jiné instituce, které by se také přáli zlepšení situace. A nyní bych rád Eh, přivítal skupinu návštěvníků kolegyně Mario Perio z Kalábrie. Eh, jde o skupinu profesorů a volených zástupců, kteří se přišli podívat na naše dnešní rozpravu ve výboru Envy, takže vítejte. A nyní ještě přivítám pana eh, Ricardo Neva Tavareše, velvyslance Brazílie při Evropské unii. Vy budete hostitelskou zemí summitu a samozřejmě hostitelská země vždy stojí o to, aby bylo dosaženo dobrých výsledků. Slyšeli jsme od pana Lalonda, že eh, jste ustavili zastřešující organizaci pro eh, rozvoj, respektive, že toto je téma, které byste rádi prosadili, takže se velice budeme těšit na váš příspěvek. Máte slovo, pane velvyslanče. Děkuji mnohokrát, eh, vážení panelisté, vážené poslanky, vážení poslanci. Já bych rád poděkoval Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a potravinovou nezávadnost Evropského parlamentu za pozvání na eh, tuto, eh, toto veřejné slyšení, kde eh, tématem je konference Rio Plus 20, která proběhne v Rio v červnu 2012. Jak si dovedete představit, je to velice důležitá akce pro Brazílii, nejenom proto, že budeme hostitelskou zemí 20 let po po konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 92, eh, která proběhla také v Riu. Eh, je to důležité i z hlediska eh, tradičního brazilského angažma naší snahy do konkrétních kroků promítnout téma trvalého rozvoje. Dovolte, abych se tedy vyjádřil k tomuto tématu, jak jsem již učinil několikrát v minulosti. Například v Ekosoku v říjnu 2009 Tehdy eh, se vypracovalo usnesení 64 2006, eh, projednávalo se v New Yorku a náš eh, prezident tehdy Šida Silva vystoupil s návrhem uspořádat konferenci Rio plus 20, to bylo na valném shromáždění v roce 2007. Od té doby jsme úzce spolupracovali s Evropskou unii a víte, že usnesení 64 Eh, řeší eh, problematiku trvalého rozvoje a hlavní cíle, zejména ty, které tu dnes projednáváme, to znamená ekologická ekonomika v kontextu trvalého rozvoje a vymícení chudoby, dále institucionální rámec pro trvalý rozvoj. Ale než eh, se dotknu hlavního tématu tohoto panelu, dovolte, abych se zmínil o našich očekáváních od konference Rio plus 20. Když, bylo, když byla přijata ta rezoluce usnesení, eh, valná hromada, eh, valné shromáždění OSN rozhodlo, že konference eh, nebude chtít, bude mít za cíl oživit politické angažmá v oblasti tvořitelného rozvoje, vyhodnocení nedostatků i úspěchů v plnění doporučení předchozí konference a identifikaci nových témat. Je třeba si připomenout, že v roce 92 bylo, byl už obrovský pokrok, kdy, kdy byl přijaty hlavní nástroje pro trvalý rozvoj, jako e, deklarace z RIA, agenda 2021, e, umluva o klimatických změnách, e, umluva o biologické rozmanitosti a umluva o boji proti dezertifikaci. Summit Rio plus 20 by měl navázat na tyto pevné základy, stejně tak jako na, Johan, na Johannesburský implementační plán, tak abychom vypracovali agendu pro trvalý rozvoj pro dalších 20 let. S tím způsobem doufáme, že dokument, který bude přijat v Rio a který nyní vyjednává eh, Biro konference, že tento dokument poskytne eh, jasné politické vodítko, aniž bychom samozřejmě eh, předjímali možnost specifických kroků pro specifické otázky. Téma například <clears throat> řízení a zprávy v oblasti trvalého zůstaného rozvoje by mělo vyústit v konkrétní, v uh, konkrétní eh, kroky, jakož, jako je například zlepšení implementace již dohodnutých mezinárodních závazků. Nyní chci říct, že se patrně shodneme, že asi hlavní výzvou v oblasti institucionálního rámce pro trvalý rozvoj je, jak vypracovávat řešení pro problém koherentnosti a koordinace, což má což souvisí tedy s fungováním eh, orgánu OSN a eh, subjektů spojených s udržitelným eh, rozvojem, jako je UNEP či Ekonomická a sociální rada ECOSOC či Komise pro trvalý rozvoj CSD či Rada pro sociální rozvoj CDS OSC, UNDP, tedy rozvojový program OSN, Mezinárodní organizace práce, či také sekretariát hlavních environmentálních konferencí, sekretariáty těchto konferencí. Eh, měli bychom snažit vyhodnotit jak mandát, tak eh, výsledky eh, aktuálních institucí. Měli bychom se také zaměřit na chronické problémy stávajícího institucionálního rámce, jako je například velký nedostatek mezinárodních finančních prostředků, chybí také iniciativa pro, pro transfer, která by zaručila skutečné, skutečné implementaci, ráno implementaci tedy environmentálních závazků po 31. lednu, což je termín pro podání eh, návrhu eh, na konferenci, eh, budeme v lepší pozici vyhodnotit institucionální rámec pro, pro tvořitelný rozvoj. Již známe některé návrhy některých aktérů. Evropská unie navrhla vytvoření environmentální organizace UN, UNEO, s tím, že UNEP by byl základem pro tento krok. Spojené státy Eh, nejsou ochotné připojit se k iniciativě, která by zvýšila finanční náklady celého systému. Eh, I když se nestaví proti změně mandátu, s tím, že cílem by bylo tedy systém dokonalit. Země jako Švýcarsko a některé nevládní organizace jsou pro Radu pro trvalžitelný rozvoj v rámci valného schromáždění s univerzálním mechanismem pro eh, revidování provádění závazků, což by bylo obdobné struktuře a mandátu Rady pro lidská práva. Eh, rozvojový program OSN UNDP eh, se domnívá, že eh, zpráva řízení musí organizovat na místní úrovni, úrovni zemí, úrovni regionu a celosvětové za využití mechanismů, které existují na každé úrovni. Potřeby a priority je třeba definovat z hora dolů v rámci jednotlivých zemí a ten systém by měl být multilaterální. Brazilská vláda také má své představy. Pokusím se tedy nyní zareagovat na pana Lalonda jak víte, navrhli jsme vytvoření zastřešující organizace, která by koordinovala globální úsilí v oblasti trojčlenného rozvoje. E, jaký, jaká je argumentace e, v našem návrhu? Zaprvé se domníváme, že pokud si přejeme lepší e, globální zpráva řízení v oblasti trvalého rozvoje, pak musíme posílit roli ECOSOCO, což je jeden z hlavních orgánů OSN podle jeho, podle jeho charty. Měli bychom zapracovat environmentální pilíř přímo do názvu organizace. Tento model aby eh, uchránil eh, výsledně postavení členských států v rozhodování. Žádal by se to změnu charty OSN, což by také mohlo mít potom pozitivní dopady i v dalších sektorech. Eh, tak, abychom rozvíjeli tento environmentální pilíř UNEP, který nyní spadá pod ECOSOC, by měl být posílen. Dále je důležité zdůraznit, že environmentální problematika Eh, není něco, co by výlučně řešil UNEP. Jsou zde i další agentury, například eh, FAO či organizace OSN pro eh, nebo, nebo UNESCO, ty také organizují některé důležité činnosti v oblasti životního prostředí. Nedávný dialog mezi Ekosokem s bretonveckými institucemi o financování rozvoje také ukazuje, jak trvalý rozvoj je vlastně horizontální téma. Eh, kdyby tato iniciativa zahrnovala i trvá učitelný pilíř eh, ve svém rozsahu působnosti, pravděpodobně by přispěla k procesu eh, revize a přepracování mezinárodního modelu spolupráce ve, jménu roz, ve prospěch rozvoje, s tím, že by byly zohledněny aktuální priority v této oblasti. Dále je třeba zaznamenat, že vytvoření UNEO by sebou mohlo nést další dodatečné finanční náklady na financování tohoto nového orgánu zatímco u zastřešující organizace bychom mohli lépe koordinovat stávající iniciativy a zároveň by bylo možné poskytovat vodívko, vodítko a zlepšit transparentnost eh, prací, práce sekretariátu a programů věnovaných trvalitelnému rozvoji. Jsme přesvědčeni, stejně jako řada dalších zemí, že mezinárodní společenství musí chránit konceptu, konceptuální a politické výrobitky eh, v oblasti diskuse o rozvoje eh, za posledních 20 let. Byli bychom velmi neradi kde by komise pro trvalý rozvoj eh, byla oslabena, protože by se narušila rovnováha mezi třemi pilíři trvalého rozvoje, mezi hospodářským, sociálním a environmentálním. A neměli bychom mít takovou cestou, která by nás eh, vedla vlastně ke konceptuálnímu kroku zpět, kde bychom řešili pouze eh, téma ochrany životního prostředí je třeba také poznamenat, že eh, naše myšlenka zastřešující organizace pro řízení a zprávu eh, trvalé udržitelnosti je ve třeba vnímat flexibilně. V zásadě nám jde o formální návrh, který by Eh, který eh, by odrážel eh, posun v diskuse na toto téma. jak víte, generální tajemník OSN v roce 2010 založil vysoký, na vysoké úrovni globální panel pro životní prostředí, sestávající z 50 osobností, například bývalého norského premiéra Brontlanda či brazilské ministrině pro životní prostředí Izabely Tešery. Tento panel musí dokončit svoji činnost do konce roku 2011. Doufám, že výsledky panelu budou ceným eh, podnětem i pro eh, oficiální vyjednávací proces eh, spojený s konferencí Rio plus 20. Dále byli bychom rádi, kdyby se zvýšila účast nevládních stran v této diskusi, žen, mladých, podnikatelů, vědců, obadatelů, sociálních hnutí obecně, protože všechny tyto faktory mají e, rostoucí vliv na rozhodnutí přijímané na mezinárodní i národní úrovni. Zapojení občanské společnosti by určitě bylo klíčovým faktorem pro e, nové globální řízení a zprávu a pro ochranu zranitelných vrstev obyvatel. A rád bych ještě na závěr e, potrhl, že Rio plus 20 jedinečnou příležitostí Eh, vrátit se eh, k dědictví eh, RIA z roku 1992 a navázat zejména na mezinárodní koncesnost ohledně potřeby podpořit vyvážený přístup v oblasti hospodářského rozvoje, sociálního zabezpečení a ochrany životního prostředí, což jsou tři země na sobě závislé a propojené pilíře trvalého rozvoje. V tomto ohledu by bylo důležité, aby na Rio Plus 20 dorazili zástupce nových zemí na vysoké politické úrovni, tak aby summit a jeho výstupy byly co nejlegitimnější. Děkuji. Um, uh, děkuji, pane vyslanče. Pane Tavareše, děkuji. Brazílie je skvělou pohostěnou zemí pro celé mezinárodní společenství a vy už jste to v minulosti ukázali. i tady zapojíte občanskou společnost prostřednictvím jejich organizací. A to si myslím, že je správný přechod k Dereku Osbornovi, který zastupuje fórum zúčastněných stran a je to také odborník Evropského výboru ekonomického a sociálního a možná nám vysvětlí, co tento výbor podniká. Já děkuji za pozvání. Je vždycky dobré, když náš výbor dostane možnost se ehm, k tomu vyjádřit a podpořit parlament v těchto aktivitách. Považujeme to za symbol toho, že parlament chce zapojit různé organizace do evropských záležitostí. Nejdříve bych chtěl navázat na to, co tady bylo řečeno už předtím, že bychom neměli připisovat vinu někomu druhému, obvinovat někoho jiného, ale chytnout se za vlastní nos. protože bychom měli to, tohoto obnoveného samitu v Riu eh, k tomu přistupovat správně a začít u sebe a nekázat jenom těm ostatním. Pokud nejsme spokojeni s vlastním výkonem, s vlastními výsledky, tak bychom se měli tázat již předem, před tímto, touto velkou událostí, jak to zlepšit. Co se týče k tomu politickému řízení, o správnému řízení. Hovoří se o, o umluvách mezinárodního práva, ale rozhodující pro udržující rozvoj je Mm, přece úprava v těch, eh, na té národní úrovni, které mohou eh, rozhodovat eh, v těch rozhodujících otázkách. A pokud se to nepodaří, tak ani na té mezinárodní úrovni to nebude v pořádku. Otázka silnější integrace a koherence se vyskytuje také na národní úrovni, eh, když chceme prosazovat cíle udržitelného rozvoje. O tom bychom měli přemýšlet, jak posílit tyto odpovídající mechanismy. Bylo řečeno, eh, poukázali na mm, udržitelný rozvoj, že to nedělají jenom ministři životního prostředí, ale veškeré subjekty hospodářského života, které by měly respektovat eh, udržitelný rozvoj a eh, ministři hospodářství a finance, protože nám jde i o změní o změnu eh, daňových struktur. Jsou tady určité pokroky na evropské úrovni, ale jde to pomalu. Takže to je takový zkušební kámen Evropy. Předseda hovořil také o tom, o prvních pokusech působit i v ostatních oblastech, aby i tam se prosazoval udržitelný rozvoj. I financování EU na úrovni vnitrostátní potřebujeme eh, lepší strategie, strategie udržitelného rozvoje protože vlády se zavázaly eh, realizovat zásady udržitelného rozvoje, ale mnoho strategií se tak nějak rozplynulo do prázdna a musíme je obnovit, aktualizovat. I uvnitř Evropy mm, bychom měli podpořit znovu udržit, strategii udržitelného rozvoje. Už jsme o této strategii mm, příliš neslyšeli, jenom o v té strategii 2020 se hovoří o e, těch přírodních zdrojích, ale měli bychom tuto strategii udržitelného rozvoje EU obnovit a stanovit si nové strategické cíle. Možná bychom měli přemýšlet znovu o tom, jakou roli zde hrají různé instituce. Chceme slyšet veškeré e, zúčastněné strany i ta poradní grémia e, byla zřízena na různých úrovních ale zdá se, že momentálně eh, jenom tak přežívají a měli bychom prostě tomu vdechnout nový eh, život. I lokální a regionální organizace jsou tady důležité pro obnovení strategie udržitelné rozvoje, i tedy organizace eh, komunální nebo komunální zpráva je tu důležitá a měla by převzít vedoucí rolu. Měli bychom jim také naslouchat a představit si, jak jejich přístup by bylo možné eh, lépe zrealizovat. Co mohou učinit národní orgány eh, pro posílení i té komunální zprávy eh, v prosazování udržitelného rozvoje? Hovořilo se také hodně i o ekonomických aspektech a řízení podniků, té zprávě. Takže i řízení podniků by mělo přispět k této agendě udržitelného rozvoje. To znamená, je třeba vytvořit rámcové podmínky, o tom se mluvilo také dopoledne, což souvisí tedy s hlavním smyslem podniků zda opravdu můžeme doporučit ty nové cíle. Zase postaráme o to, aby povinnost tedy toho, toho vyúčtování správných účtů i odpovědnosti za tu produkci, za ty výrobky byla, aby bylo možné to praktikovat s ohledem na udržitelný rozvoj. K oblasti mezinárodního práva je třeba uh, i spolupracovat s občanskými společnostmi. Já jsem si zaznamenala veškeré pozitivní poznámky k podpoře mezinárodní spolupráce a Svaz OSN pro udržitelný rozvoj v těch posledních 19 letech od posledního summitu v Riu má za sebou velký kus práce a je třeba se ptát, proč to nemělo takový nějaký větší efekt. Pokud budou předloženy, zaváděny nové strategie udržitelného rozvoje, tak i hospodářské a e, finanční složky ministři musí být zainteresováni, protože oni mají ty správné nástroje v rukou, aby se postarali o udržitelný rozvoj. Nezávisle na tom, jaké orgány vytvoříme, je třeba, aby byly založeny a koncipovány tak, aby se v nich mohly účastnit veškeré dotčené strany a ti, kteří činí rozhodnutí v tom hospodářském a finančním životě. Kromě toho bychom měli podat nejlepší výkony i pro eh, ten rámec OSN, abychom učinili opatření, abychom podpořili, posílili agentury, abychom vycházeli z těch podnětů, které stupně se zazněly, abychom měli posílili i mezistátní, bilaterální a dohody a dohody mezi jednotlivými organizacemi OSN. Možná právě eh, na základě Bretton Woods by a těch zásad by měli posílit komplementaritu eh, těch mezistátních, mezinárodních ujednání na různých úrovních, eh, národní, lokální, regionální, činnost podniků a mezinárodní úroveň. Veškeré ty dotčené subjekty by měly být eh, zapojeny. To je v tom stanovisku e a Já bych chtěl říci, k tomu prvnímu bodu. Tady je důležité, abychom v té době, co nám zbývá do samitu v Riu, využili to, abychom si, tak říkajíc, zametli před vlastním Prahem a e, řekli si tedy, jak jsme splnili ty závazky k udržitelnému rozvoji a jak se to odrazilo také v celém světě. Neskoumat jenom, jestli e, opravdu máme dost podniků v té rozvojové pomoci, aby se tam překonaly ty nedostatky z těch posledních let, ale musíme přemýšlet o tom, jaké další prostředky a cesty jsou k tomu, abychom našimi aktivitami přispěli k udržitelnému rozvoji v celosvětovém měřítku. Takže naše nenasytná eh, poptávka po lesnických produktech nebo palivech nebo eh, vozidlech a letadlech eh, tuto, nevedou snad tyto tendence k tomu, že například eh, se vyrábí ta paliva v eh, jiných eh, světadílech a, a ta paliva se pak užívají někde jinde. Tato ekologická stopa, tu bychom měli také sledovat vedle té vývojové pomoc, pomoci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji mnohokrát, jako Kosok který vypracovával svoji zprávu. Parlament se do toho zatím nezapojil, poté co není komise eh, vydala své zelení, se k tomu vyjádříme na podzem. My víme, že v EU naše uhlíková stopa není eh, zrovna v dobrém stavu a potřebovali bychom více do planet, kdyby si lidé všude ve světě eh, dělali takové nároky v oblasti spotřeby jako Evropané. A nyní tedy Šandor Filop eh, z Maďarska, což je denní předsedající země EU, jste parlamentním komisařem pro budoucí generace, takže se zaměřete do budoucna, jak byste nám uceleně představil aktuální výzvy. Eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, máme eh, ombudsmana pro budoucí generace, to je parlamentní funkce. A já bych dnes rád hovořil o tady tomto ombudsmanovi pro budoucí generace jakožto eh, jedné z možných institucionálních novinek, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Ale pokud dovolíte, začnu tak trochu selským rozumem, eh, tím, těmi základy, které třeba eh, co možná nejčastěji opakovat, a totiž, že naše společnost se něco nalhává. My si odmítáme plně přiznat zhoršující se environmentální krizi, eh, kterou zažíváme a jaké to bude mít dopady do budoucna. Eh, proč se tak chováme? Eh, protože jde o protichudné zájmy, hospodářské, sociální, politické. A proto tedy existují dysfunkční, nefunkční právně administrativní rámce. Ve vládě máme tedy environmentální eh, hledisko, ale zároveň je tady otázka eh, společenských eh, statků a hospodářského zboží a služeb. A někde to je protichudné. My se domníváme, že řešení existují. Jde o to, za, jak brzy přijdou. Možnosti jsou samozřejmě IPCC, Millennium rozvoje celé tisíciletí, ale také jsou zde možnosti, kromě mezinárodního eh, fóra i na národní úrovni, či v oblasti nezávislých výzkumníků. Dále je zde eh, snaha společenství, jsou zde alternativní různé místní komunity, a místní řešení, lokální řešení v oblasti energetiky, vody či produkce potravin. Také existují nezávislé instituce, které se věnují této problematice. Já si myslím, že Postup eh, Rio plus 10 nám schytá úžasnou možnost ehm, začít zavádět některá nová řešení, protože usnesení valného schromáždění, eh, které stanovilo cíle eh, a tady ten proces Rio plus 10 hovoří právě o těchto možných silách a řešeních. A jaký by mohl být příspěvek Evropy v této věci? Domnívám se, že Evropa má eh, vysoce eh, rozvinutý kontext společenský, kulturní, vědecký, eh, proto aby mohla pomoci vyjasnit tuto systémovou environmentální krizi. Evropa by také mohla poskytnout některé dobré příklady. Byla zde zmiňována příklad dnes Orhuská umluva několikrát, která je v mnoha ohledech revoluční. Jde o mezinárodní dohodu, která, kde tedy její strany potom vytvářejí svá vlastní vnitrostátní institucionální rámcová řešení. No, což je přístup, který dříve existoval všem v roztřištěné podobě. Evropa může poskytnout také někde konkrétní příklady, například existuje finský parlamentní výbor či komise pro budoucí generace, dále je zde podobné maďarské řešení a další. A dovolte, abych se nyní tedy podrobněji změnil o maďarském ombudsmanovi pro budoucí generace, který, což je funkce, tedy, která byla ustavena před dvěma lety a přinesla již některé dobré zkušenosti. Instituce ombudsmana, tedy veřejné ochránce práv, byla zavedena právě proto, aby se řešily systémové problémy dnešního světa. Jde totiž o nezávislý multidisciplinární úřad, Existuje vlastně již 200 let a řeší dva hlavní úkoly. Eh, řešení stížností. Touto cestou můžeme pomáhat místním společenstvím a nevládním organizacím v místních ekologických sporech. E, dále můžeme schromažďovat takto zkušenosti a předkládat potom, nebo snažit se prosadit e, určité věci v parlamentu. E, dále je úkolem tohoto úřadu provádět studie výzkum, protože jasné objasnění problému, to je tak trošku chybějící článek toho řetězce, který je třeba doplnit. Dovolte, abych se vrátil ještě k nezávislému statutu ombudsmana. Eh, tento úřad je totiž nezávislý také z hlediska metodiky. Eh, ombudsman, a ombudsman pro budoucí generace tedy, není vázán eh, žádnou částí správního práva, dokonce ani žádnou, žádným konkrétním vědeckým odvětvím a jeho poznatky. To znamená, Ombudsman může vést multidisciplinární výzkum. Kromě toho eh, je tento úřad nezávislý eh, je na různých eh, správních a jiných omezeních, zejména pokud je o různé časové lhuty. My tedy problému, které se to zaslouží, můžeme věnovat dostatek času. Ve vládní sféře často narážíme na to, že není možné plně řešit environmentální problematiku, protože na to nestačí čas. A to je taková veliká past, velký problém, kterému bychom se měli snažit vyhýbat. Eh, jak tedy funguje, jaké jsou zatím výsledky našeho ombudsmana? Je to malý úřad cirka 30 zaměstnanci. Eh, zvládáme maximálně 100 stížností na eh, místní environmentální spory ročně, ale představuje to výraznou pomoc právě pro místní společenství, jak jsem zmiňoval. A nyní bych se možná dotkl eh, těch metodických charakteristik našeho úřadu. Eh, my se snažíme eh, objasnit souvislosti eventuálních konfliktů. Požadujeme dokumentaci vždy od, ne pouze od jednoho, jedné instance, ale od všech možných instancí, včetně nevládních organizací, expertů. Samozřejmě vyjedeme vždy přímo na místo. Náš postup je interaktivní, takže vypracujeme návrh závěrů, návrh zjištění, eh, což potom eh, dáme k dispozici zúčastněným stranám a poté, eh, poté provádíme monitoring plnění našich závěrů. A představuje to značnou pomoc obcím či městům a nevládním organizacím. Kromě toho schromažďujeme zkušenosti z jednotlivých případů, z jednotlivých stížností a na základě toho vypracováváme legislativní návrhy. Také provádíme výzkum v oblasti klimatu, alternativ, hospodářských indikátorů, kromě HDP, trvale udržitelných místních společenstev a e, ekologičtějšího rozpočtu. A také navrhujeme legislativní změny. Ombudsman tedy vlastně tento úřad předkládá návrhy na nejrůznějších úrovních, od místní až po OSN, eh, protože eh, skutečně je velice široce rozšířená ta pomílená představa o stavu životního prostředí a dopadech této věce. Potřebujeme tuto otázku výrazně vyjasnit. Dále eh, náš úřad eh, nemůže fungovat osamoceně, potřebujeme být součástí sítě podobně zaměřených, podobně smýšlejících institucí v jiných zemích eh, na regionální úrovni i globální v rámci OSN a domnívám se, že mezinárodní, respektive vím, že mezinárodní odbor našeho úřadu provedl takovou malou analýzu. Spolupracuje minimálně s šesti, sedmi organizacemi OSN, které již provádějí monitoring, eh, networking, eh, další vyjasňování problematiky. Takže jistě by součástí toho organického vývoje bylo ustavení eh, na úrovni OSN právě ombudsmana pro příští generace. Nic by to nestálo, protože ta infrastruktura již existuje a byl by to, byl by to jistě jasný signál vůči občanům, vůči obyvatelům celého světa ohledně naší angažovanosti eh, v ekologických záležitostech před summitem Rio plus 20. Děkujeme mnohokrát eh, a váš návrh, tedy celosvětový ombudsman pro trvalý rozvoj pro budoucí generace, to je opravdu inovativní myšlenka. My jsme si ji dobře zaznamenali a nyní dávám slovo eh, paní Maje Goeppel z The World Future Council z Rady pro budoucnost světa Eh, vy jste ředitelkou odboru pro spravedlnost budoucnosti. Máte slovo. Děkuji mnohokrát za pozvání. Já bych ráda uvedla do kontextu celou řadu věcí, které jste zazněly ohledně výzkumu, ohledně úspěšného řízení a zprávy eh, v oblasti tvořitelného rozvoje a pak se ráda eh, vrátila k instituci ombudsmanu pro budoucí generace, protože to je jedna z věcí, u které se my z The World Future Council domníváme, že by to byla snadno proveditelná zaveditelná instituce a která by byla katalyzátorem pro realizaci změn, o jejichž potřebnosti zde dnes hovoříme. Eh, myslím, že by to bylo dobré dědictví eh, pro běžného občana. Eh, paní Elizabeth Thompson na poslední přípravě schůze v New Yorku řekla jednu důležitou věc. Řekla, lidé doma si kladou otázku, co pro boha lidé v OSN dělají. Takže když eh, se zde takto bavíme, už pak někde jednáme, musíme si vždy klást otázku, co to bude znamenat pro běžného občana. A uh, instituce, eh, institut ombudsmana by právě nabízel uh, tuto vazbu na občana a také vlády by už nemohly jaksi uh, vytěsňovat některá témata. Myslím, že by to bylo také, že ombudsman by také výrazně přispíval v oblasti anticipace anticipace eh, nových témat a monitoringu provádění politik, protože některé zůstanou pouze na papíře. Eh, ráda bych připomněla, co první summit o tvořitelném rozvoji eh, stanovil jakožto obsah tohoto konceptu. Je to proces, který představuje přechod od tradičního fixního stáleho plánu na, na fungování v rámci adaptivního systému, který se může neustále zdokonalovat. Čili je to představa adaptivního řízení. A samozřejmě to konkuruje mnoha pevně eh, zakotveným hodnotám, institucionálním rámcům, které dnes existují, protože nás tato koncepce nutí sladit krátkodobý volební cyklus s dlouhodobým plánováním. Cíl hospodářského růstu, úzce definovaného, tak jak stále tato definice platí, eh, s širší eh, ekologickou a sociální udržitelností. Takže celá ta debata o indikátoru HDP a tak dále, to ukazuje na eh, obrovskou příležitost opět eh, spojit se s občanem, eh, protože nestačí jenom se dělat na indikátor a říkat, to, tohle nesedí, tohle nesedí. Jde o společný proces, jak tyto věci vyvíjet. To je obrovský potenciál pro to, jak využívat měření jakožto proces pro zapojení zainteresovaných stran pro šíření eh, představy, co přesně představuje trvalý rozvoj a eh, pro vytváření nového společenského kapitálu, vytváření vazeb mezi lidmi, kteří by jinak pravděpodobně nespolupracovali. Takže já si myslím, že eh, tady je celá řada příležitostí pro zdokonalný a pro více inkluzivní proces. Další věc, výhody Eh, koherentní politiky prostřednictvím větší koordinace s přechodem na větší decentralizaci. Čili eh, samozřejmě potřebujeme určitou společnou půdu, proto je důležitý eh, systém a režim OSN, ale zároveň chceme umožnit všem různým zemím a konstelacím a kulturám vyvíjet specifická řešení v rámci té společné vize koexistence na jedné planetě dlouhodobě šťastným životem všichni z nás. Je třeba tedy hledat diversifikovaná řešení pro konkrétní realizaci tohoto, této představy. To je další důvod, proč se domníváme, že eh, víceúrovňová zpráva eh, řízení eh, a vertikální koordinace v těchto věcech jsou velmi důležitými tématy. Nyní vidíme, že dosávadní pokrok je pomalý a myslím, že poslední léta oslabení Rady pro trvažitelný rozvoj a tak dále, ten pokrok, pokrok se dále zpomaluje. Jde to proti tomu, co si přeji občané. Eurobarometr eh, z loňského roku ohledně důvěry eh, v instituce ukázal jasně, že 74% Evropanů říká, že potřebujeme další reformu, abychom eh, dostali význam budoucnosti. A 71% už dva roky po sobě souhlasí s tím, že politika by měla chránit budoucí generace, i kdyby to znamenalo určité oběti pro aktuální generaci. Čili toto vědomí, abych se vrátila k původní definici trvalého rozvoje, Eh, tedy zajistit eh, dobrý život eh, pro současnou generaci, aniž bychom ohrozili možnost budoucí generací dosahovat téhož, tak to je téma, které se znovu objevuje na pořadu dne. A je zde možnost trošku hrozivá, že dopady našeho neudržitelného modelu jsou nyní už tak viditelné, že to lidé pochopili. A ta představa, že tady můžeme pokračovat dále v rámci statu quo, to je už nedržitelná věc pro běžné lidi. A to si myslím, že je obrovská příležitost pro Rio plus 20, eh, tedy eh, na pohled do budoucna, začít se tím zabývat, neříkat, že už máme hotové řešení, ale prostě začít se tomu věnovat s tím, že Eh, mnoho lidí se sdílenou odpovědností za to téma to může skutečně zrealizovat a dokázat. A ráda bych připomněla, že již Brundtlandova zpráva ukázala, že jak jaksi chybí hlas budoucí generací, že to je jeden z problémů aktuálního systému. Eh, budu citovat, jednáme tak, jak jednáme, protože, eh, protože můžeme. Budoucí generace nemají, ne, nevolí, nemají žádnou finanční moc, nemohou spochybňovat naše rozhodnutí, ale dopady našich eh, dnešních eh, skutků eh, výrazně zložují možnosti pro budoucí generace. To je rok 87. Ta tehdejší budoucí generace, je už je dneska kolem 30 let, 20, 20 let a vidím, že vidíme, že právě zejména mezi mladými dnes růstá znepokojení ohledně budoucnosti světa. Čili my jsme skutečně jakými si správci dědictví Eh, pro budoucí generace. A je to také otázka eh, dětí. A mladí eh, se často obracejí na tvůrce politiky s mnoha představami a nakonec se nic nestane. A já mám dojem, že mnoho eh, organizací mladých eh, tak se tak trošku klade otázku, zda vůbec ty konzultace s veřejností mají smysl, protože eh, pak často není viditelný žádný konkrétní dopad a účinek. Takže pokud by existoval někdo uvnitř toho systému, uvnitř vlastně vlády, který by zpracovával tyto podněty informace, to je velice podnětná představa a umožnilo by to také decentralizovat monitoring plnění, plnění slibu příslibu. Takže já si myslím, že to je myšlenka, která má velký potenciál, která se pomalu no, uchytává, eh, umožnila by zlepšit spolupráci a myslím si, eh, že je to jaksi myšlenka, pro něž nazrál čas. Eh, dnes tady probíhá toto slyšení v parlamentu, příští týden má komise akci ohledně možné možná úřadu ombudsmana se zaměřím na životní prostředí. Já bych byla ráda, kdybyste se všichni zapojili do této diskuse a zamýšleli se nad tím, jak to dále rozvíjet. Pojď navázat na ty stávající eh, rady pro trvalý rozvoj. Eh, jsou věci a struktury, které již existují, ale tady bych ráda varovala, protože eh, se šušká, že celá že to, že tedy strategie EU 2020 je o trvale užitelném růstu, tak tam je slovo růst. Eh, je třeba všem vycházet eh, z ekologie, z ekosystému, eh, protože to je prostředí, v němž my fungujeme jakožto, jakožto lidé. A jenom v tomto rámci potom jednou částí toho je ekonomika, která nesmí podrývat základy celého toho, toho systému. Takže je to věc, která se týká celé řady úrovní a ekonomika je pouze prostředkem, nemůže to být stále ten dominující faktor. Eh, my jsme se snažili tuto diskusi eh, podpořit a podnítit eh, konkrétními návrhy, například k deklaraci z RIA, jak snažíme se, jak se k tomu staví vlády, jak se k tomu staví lidé v OSN. Také jsme to zkoumali z právního hlediska a pokud je o EU, navazovalo by to na cíl tři Lisabonské smlouvy, to znamená dobré životní podmínky pro každého občana. Bylo by to tady proveditelné, aniž by se musela měnit smlouva. A dále, eh, dále celá ta diskuse eh, v globálním panelu pro trvalou užitelnost, eh, na jehož výstupy čekáme. Existuje tedy síť evropských ombudsmanů, ne nutně všichni mají tak široký, stejně široký mandát, ale ty instituce existují, většina zemí členských již dnes má. Mohli bychom se zabývat změnou působnosti mandátu ombudsmanů. Eh, pro, životní, pro trvalý rozvoj a, a eh, mohli bychom s tím více eh, seznamovat občany. A těším se na názory dalších panelistů na tuto věc. Děkuji vám mnohokrát. za eh, tuto vizi politiky pro budoucí generace. Když se podívám na národní hospodářství, tak se vždycky uvažuje eh, o příštích třech měsících nebo příští rok. Pak tady máme politiky, kteří uvažují v dimenzích eh, příštích voleb. A pak tady máme vás, ty, kteří pomýšlí na příští generace. Je úžasné, že eh, existují instituce a nevládní organizace, eh, které uvažují o tom, jak se svět bude uvět dál a vidí dále než za první roh. Eh, zazněla tady řada podnětných návrhů, ale přesto je to pro mě pořád ještě trošku matoucí, protože ombudsman, to znamená pověřený občany, to mm, s tím by měla být spojená určitá nezávislost. Hm, pak tady máme běžné úřady, orgány OSN, koordinace všech těchto agentur, a potom eh, nějaké pojítko mezi nimi. Chceme tedy eh, mít nějakého ombudsmana OSN, něco v eh, této souvislosti. Máme teda čas pro několik otázek, pakliže někdo by ještě nějakou otázku měl mít tady. Žádnou otázku tady nevidím. Eh, bylo to jistě velice užitečné vyslechnout si tuto dnešní diskusi a samozřejmě jsme si poznamenali eh, leco z toho, co tu zaznělo. Na podzim budeme předkládat naši zprávu, naše stanovisko, ale panel samozřejmě se ještě může eventuálně vrátit k určitým bodům. Pane velvyslanče, prosím. Děkuji mnohokrát. Já jsem chtěl učinit jenom krátkou poznámku k tomu, co tady řekl pan Osborn, protože on vlastně hovořil o Brazílii a otázkách biopaliv. Pan bývalý prezident Lula řekl, že existuje tu jí byla eh, dobrá a špatná biopaliva, stejně tak jako je, bílý, eh, jako je dobrý a špatný cholesterol. Eh, ale my používáme jenom nepatrnou součást toho, abychom vyráběli bio, biopaliva, etanol, nejsou na to žádné subvence a máme extrémně vysokou produktivitu. když se podíváme na třtinu a na kukuřici a samozřejmě jsme hodně vzdálení tam, kde se to pěstuje od amazonských pralesů. To je obdobné množství, jako kdybyste srovnávali, jak Francie může ovlivnit svým vinařstvím eh, ruské lesy. Děkuji vám za tuto poznámku. Právě se e, velice vášnivě diskutuje o biopalivech a na, na malém kontinentu v Evropě e, panují obavy týkající se vedlejších účinků, které to sebou může mít. Vy máte v Brazílii daleko více místa. Řekli jste všichni, co jste chtěli říci? Eh, ta myšlenka tohoto ombudsmana pro příští generace by jistě nebyla špatná. O tom se hovořilo i ve Stockholmu. Teď je otázka, zda tedy dospějeme k nějakému pokroku či nikoliv. Když jsem byl student, tak ještě vůbec neexistoval pojem ekologie, eh, čili aspoň v tomto ohledu už jsme eh, dospěli k určitému pokroku. Eh, a to jsou otázky, na které musíme dávat odpovědi. Ekologické indikátory poukazují na zhoršení situace, ale na druhé straně eh, tady máme velice důležitý eh, vývoj v Africe. Za pár let bude mít Afrika větší počet obyvatel než Indie nebo Čína, zejména Afrika na jich od Sahary a na to se musíme připravit. To jsme ještě nezvládli a budoucí generace musí e, uvažovat v dimenzích století. E, děkuji vám. Derek chtěl ještě, e, byl vyprovokován touto otázkou biopaliv. No, možná bych se měl omluvit panu velvyslanci za tuto provokaci. E, e, já vím, že ne všechna biopaliva jsou špatná a vím, že brazilská biopaliva jsou skutečně výborná, ale v jiných zemích existují pokusy příliš profilovat biopaliva na úkor jiných faktorů. Doufám, že pan velvyslanec e, tuto mou hrubost, které jsem se dopustil, omluví. A teď eh, k myšlence ombudsmana. Ano, eh, to je zajímavý názor, ale měl by se propojit asi s dalšími myšlenkami a faktory, které dnes, zde dnes dopoledne vůbec nezazněly. A sice například s možností vytvořit něco podobného jako ekologický mezinárodní soud, ekologický mezinárodní tribunál. Eh, E, celá řada gremí usiluje o takovýto e, ekologický mezinárodní tribunál. Myslím, že bychom o tom měli vážně uvažovat. Ano, tento výbor také před několika měsíci provedl slyšení se zástupci nejrůznějších organizací a gremií, kteří zastávali tento názor zřízení Mezinárodního ekologického tribunálu. A my jsme uh, pověřili eh, vypracování určité studie a pan Líze a já se k tomu budeme vyjadřovat v nejbližší době na výboru a budeme si klást otázku, do jaké míry se můžeme o to aktivně zasazovat. Děkuji vám mnohokrát, myslím si, že to skutečně byla velice užitečná konference. Mohli jsme skutečně si vyslechnout řadu užitečných připomínek a parlament bude usilovat o to, aby Bio plus 20 se stal skutečným úspěchem a Jistě tam zašleme také delegaci. To znamená, že se nejpozději uvidíme na rozpravě v Riu. Děkuji mnohokrát. Uzavírám naše zasedání. Děkuji vám.